Dobře, dámy a pánové, prosím, usaďte se, tak abychom mohli začít včas. A samozřejmě všichni víme, že máme velká časová omezení pro dnešek. Nejprve bych chtěl přivítat pana Valdise Dombrovskise, výkonného místo předsedu Evropské komise, nominovaného na to, aby převzal odpovědnost za obchod. Vítejte. Vzhledem k tomu, že pan Dombrovský je již členem komise, skutečně bych chtěl připomenout účel tohoto slyšení. Skutečně je to zaměřeno na obchodní záležitosti, ne na jiné kompetence nebo další záležitosti. Na začátku tohoto týdne jsme obdrželi písemné odpovědi na naše otázky na pana Dombrovskise a jeho odpovědi byly dány poslancům k dispozici a jsou také zveřejněny na webové stránce parlamentu. A také bych chtěl zdůraznit, že v těchto písemných odpovědích je jasný závazek, že pan Dombrivskis nebude požadovat žádné předběžné uplatňování obchodní dohody před souhlasem parlamentu. To je jasný závazek na stabilizaci demokratického práva tohoto demokratického orgánu Evropského parlamentu. Také bych vás chtěl informovat, že výbor pro právní záležitosti nevznesl žádné námitky ke konání tohoto slyšení. To znamená, že tento výbor pro právní záležitosti nemá žádné námitky proti tomuto slyšení a proti tomu, že by pan Dombrovskis měl být komisařem pro obchod. Nejprve krátký úvod, pokud je o strukturu tohoto slyšení je to víceméně jasné, protože je to stanoveno v našem jednacím řádu a musíme zajistit rovnou a spravedlivou příležitost pro pana se, aby se představil a představil své názory. Takže pan Dombrovsky dostane asi 15 minut na úvodní prohlášení a po úvodu dostane 25 otázek od poslanců. V prvním bloku máme otázky od sedmi politických skupin, od jejich koordinátorů. A v druhém kole budeme mít 18 dalších otázek ze strany členů výboru INTA a možná ještě dalších výborů. Na každou otázku je pět minut. Jedna minuta na položení otázky, dvě minuty na odpověď pana Dombrovsky se a potom v případě potřeby je ještě možnost, aby tentýž poslanec položil navazující otázku. Samozřejmě maximálně také jednu minutu a pan Dombrovský má možnost zodpovědět tuto návaznou otázku také v rámci jedné minuty. A také bych chtěl jasně říci, že to jsou skutečně navazující otázky. Neměly by to být nové záležitosti. A já mám samozřejmě to právo, které si vyhrazuji, nepovolit navazující otázku, pokud to není skutečně navazující otázka. A prosím, kolegové, využij, využívejte ty navazující otázky skutečně na upřesnění té odpovědi. Pokud ta odpověď v tom prvním kole je obecnější, tak využijte této možnosti zeptat se třeba na přesný časový rámec, na přesný termín, na upřesnění té odpovědi. A po těch 25 otázkách budeme mít možnost bude mít pan Dombrovský možnost schrnout své připomínky asi v pěti minutách. To, omezení, to slyšení je omezeno na tři hodiny a já budu skutečně trvat na dodržování těch řečnických dob kolega, který sedí vedle mě, tak ten to bude mít na starosti, ten vypne mikrofon, pokud bude překročena ta doba. Dnes je tlumočení poskytováno do 23 jazyků, proto všichni mluvčí mohou hovořit svým vlastním jazykem. A skutečně bych chtěl všem mluvčím připomenout, že by měli hovořit jasně a ne příliš rychle, tak aby bylo možno vaše prohlášení tlumočit. A samozřejmě, protože jsme demokratický orgán, toto slyšení bude živě webstreamováno na webových stránkách parlamentu a poté je také přístupné prostřednictvím videonahrávky na téže webové stránce. Takže vítám všechny návštěvníky a sledující po celém světě. A jsem si jistý, že toto slyšení vzbudí velký zájem, protože skutečně obchodní politika čelí řadě výzev i před koronavirovou pandemí, ale specificky během této pandemie. Mnoho zemí a mnoho politiků se snaží otevřít pandořinu skříňku v oblasti protekcionismu. A já jsem si naprosto jistý, že to je ten špatný způsob v tomto globalizovaném světě. Měli bychom se držet toho obchodního systému založeného na pravidlech. Ale samozřejmě musíme tento systém také vylepšovat. Zmínil bych tři body dodavatelské řetězce, vymáhání, vymahatelnost a e, ekologizace. Koronavirová krize jasně ukazuje, že hodnotové řetězce používané celosvětově společnostmi jsou křehké a neudržitelné a nejsou dostatečně robustní v této krizové situaci. A skutečně musíme uvažovat o tom, jak se podívat na dodavatelské řetězce, tak aby byly odolnější a stabilnější v zájmu producentů i spotřebitelů. A myslím si, jak říkal Shakespeare, raději o tři hodiny dříve než o minutu příliš pozdě. Je tady požadavek té hloubkové kontroly u těch dodavatelských řetězců, tak abychom na konci legislativního období mohli říci, že ty dodavatelské řetězce jsou skutečně robustní a spravedlivé. A samozřejmě Hnutí za spravedlivý obchod Fair Trade je také důležitým prvkem obchodní politiky a tento výbor vždy podporoval hnutí Fair Trade a podporu spravedlivého obchodování. Druhý bod vymahatelnost, vymáhání. Já jsem si naprosto jistý, že bychom se měli podívat na naše obchodní dohody a zajistit, aby ty závazky v našich dohodách nebyly pouze na papíře, ale aby skutečně byly používány i v praxi. To je samozřejmě jedna z povinností pro nadcházející období, abychom zaručili v těch kapitolách o obchodu a udržitelnosti, ale i v jiných kapitolách, abychom se skutečně mohli spolehnout na řádné vymáhání. Ale Vymahatelnost je samozřejmě důležitá i v jiných oblastech, kde jsme ovlivněni nekalými obchodními praktikami ze strany obchodních partnerů. Takže já skutečně jsem velice zvědavý, zda existuje nový nástroj na vymáhání a na ochranu našich zásadních zájmů. Zda má pan Dombrovský připraven takový nástroj. A konkrétně pokud je o naše přátelé za Atlantikem, ten případ Airbus Boeing poškodil řadu malých a středních podniků a musíme na to najít odpověď a bojovat proti nespravedlivým dotacím poskytovaným Boeingu. To by měla komise řešit silným a jasným způsobem. A určitě ekologizace, to je důležité téma pro občany v Evropě, ale také pro řadu poslanců, aby obchodní politika byla úzce napojena na zelenou dohodu. A to si myslím, že je také výzva uvažovat o tom, jak můžeme skutečně zapracovat zelenou dohodu do obchodní politiky. Samozřejmě máme diskuze o mechanismu uhlíkovém na hranicích, ale myslím, že to není jediná varianta na ozeleňování a ekologizaci obchodní politiky. Je tady také otázka ekologického zboží a souvisejících dotací, tak aby obchod fungoval ekologičtějším způsobem. A ještě dva institucionální aspekty zmíním. Jedním je celá škála bodů tady v obchodním výboru. Pane Domrovsky, já jsem naprosto přesvědčený a dal jsem vám eh, ty tabulky všech a přehledy všech těch bodů v našem výboru. Je skutečně obtížné vyjádřit se ke všem těm položkám, ale na druhé straně obchodní politika je jednou z mála kompetencí Evropské unie, ta výkonná kompetence EU. A chtěl bych zdůraznit, že být komisařem pro obchod je skutečně práce na plný úvazek. A dále vzhledem k roli parlamentu eh, při tvorbě a prověřování, přeskoumávání obchodní politiky je naprosto zásadní, aby komisař byl osobně zavázán, pokud jde o spolupráci s tímto výborem, tak aby docházelo k řádné výměně názorů ohledně obchodní politiky a ne, abychom byli zapojeni až ve chvíli, kdy bude všechno hotovo. Ještě dvě institucionální připomínky, abych ukončil tento úvod z mé strany. Takže to byly tedy ty dvě připomínky a nyní, pane Dombrovsky, si máte prostor 15 minut na úvodní prohlášení, prosím. Eh, Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, je mi velkou ctí, že předsedkyně Evropské komise paní von der Leyenová mě svěřila pravomoc eh, ujmout se portfolia obchodu. Chtěl bych také poděkovat za příležitost vystoupit eh, v Evropském parlamentu a zdůraznit hlavní úkoly, které nás čekají v oblasti obchodu. Dále také se na to chci podívat i z takové širší perspektivy rozvoje. Doufám, že dnes nabídete jistoty, že mě můžete těmito úkoly pověřit. Čeká nás mnoho výzev, mnoho úkolů, ale pokud máte k dispozici příslušné nástroje, tak eh, pak můžete pracovat. Chci říci, že jsem působil jako eh, evropský poslanec eh, po tři období, po tři obční období. Nejprve jsem byl jmenován viceprezidentem pro ekonomiku, která přináší výsledky pro lidi. A teď vlastně ještě hovoříme o obchodu. Samozřejmě, že v dnešním světě je obchod mnohem více než pouze obchod, jak byl dříve. Evropská obchodní politika musí pomáhat řešit stávající výzvy. Z toho důvodu teď provádíme e, zevrubnou e, revizi celého toho mm, systému. Ve spolupráci s vámi, zúčastněnými stranami a občanskými Eh, eh, občanskými organizacemi také připravíme novou cestovní mapu, která se bude týkat eh, obchodní politiky, která povede také na udržitelnou cestu a bude také brát v úvahu digitální přeskum. Musí brát v úvahu také celkové úkoly. Musí maximalizovat příležitosti pro naše firmy po celém světě. Musí rovněž posílit soubor našich nástrojů, abychom se mohli bránit před různými nekalými obchodními praktikami. Musíme eh, nám také dodat pákový eh, efekt, abychom měli více síly a eh, zabránit škodlivým negativním vlivům zvenčí. Musíme si připravit novou obchodní politiku pro 21. století. Chtěli, chce, chceme um, změnit situaci. Máme zde cíle udržitelnosti, chceme posílit volný a spravedlivý obchod, lepší spolupráci s našimi partnery a chceme také zlepšit i vymáhání a e, ochranu. Dále chceme také posílit e, i svůj leadership e, v těch klíčových odvětvích. Dámy a pánové, jedna z mých prvních priorit bude reformovat pravidla světové zprávy obchodu. Musíme ta pravidla Světové obchodní organizace mm, upravit pro stávající eh, dnešní situaci. Eh, musí se pozměnit systém řešení sporů VTO, protože dnes se tedy klade důraz na udržitelnost, musí se také klást eh, důraz na digitální situaci, musí se tam posilovat volný pohyb údajů. Proto budu také prosazovat jednání, která se týkají elektronického obchodu a bude samozřejmě důležité, abychom, eh, aby byla dodržována pravidla v rámci GDPR, GDPR nařízení o všeobecné ochraně údajů. V kontextu pandemie COVID-19 eh, zde také navrhujeme různé iniciativy, které eh, pomáhají obchodování se zdravotnickými prostředky a některými léčivy. Jsem také velice rád, že je zde nová iniciativa v rámci VTO, která se za, zaměřuje na nové ekologické služby a produkty. A určitě o tom budu s vámi při nejbližší příležitosti podrobněji mluvit. Udržitelnost a ochrana klimatu. V této oblasti může obchod přinášet skutečné výsledky. Já bych vás chtěl odkázat také na to, že jsem se už dříve věnoval takzvaným udržitelným financím. Evropská unie vlastně v tom byla první, kdo přinesl právní úpravu v této oblasti a jsme stále lídrem. Já se snažím eh, dosahovat, eh, dále snažím se nacházet aliance a eh, pracovat s partnery a takovým způsobem pak Evropa může dosáhnout výsledků. Mm, naše obchodní dohody teď také eh, obsahují nové kapitoly o obchodu a udržitelnosti a tím dáváme vzájemné závazky. Musíme ještě více prosazovat dodržování těchto kapitol o obchodu a udržitelnosti. Budu v tom s vámi úzce spolupracovat a budu také spolupracovat s novým vrchním úředníkem pro dodržování obchodních dohod, abychom měli výsledky. Také eh, musíme respektovat eh, závazky pařížské dohody, to je vlastně jedno z takových hlavních prvků všech budoucích obchodních dohod. Dále musíme podporovat rovné zastoupení mužů a žen, práva pracujících a musíme také zavádět eh, silná opatření, jak bojovat proti práci dětí. Musíme se více věnovat vymahatelnosti těchto jednotlivých sociálních a pracovních kapitol. Také uh, už příští rok se budeme více věnovat uh, otázce toho, těch povinných hloubkových kontrol. Mm, jedno z takových hlavních důležitých úkolů dneška je také ochrana amazonských eh, prál, amazonského pralesa. V současnosti vedeme jednání se zeměmi Mercosuru. Tato jednání už trvají 20 let a teď je to vlastně Ehm, je to vlastně poprvé, kdy Mercosur eh, věnuje, eh, jedná s dalšími zeměmi. A tato dohoda je teď velice daleko. Obsahuje explicitní závazky, které se týkají prosazování jednotlivých bodů pařížské dohody. Já si však uvědomuji obavy, které také vyjadřuje i poslanci, občanská společnost e, i občané samotní. Já tyto obavy sdílím. Z toho důvodu musíme ještě zdvojnásobit naše úsilí ve spolupráci s partnery v rámci Mercosuru, abychom našli udržitelné řešení pro region amazonského pralesa. To bude také jedna z podmínek pro, k tomu, aby mohlo dojít e, k uzavření této dohody. Musíme obchodovat také spravedlivě, pokud eh, chceme mm, pokračovat v našich závazcích, které se týkají ehm, spravedlivého obchodu, musíme eh, vytvářet partnerství a musíme také eh, posílit i uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu. Musíme být asertivnější, musíme chránit naše podmínky, naše podniky, musíme usilovat o rovné podmínky pro všechny a chránit své firmy. Chceme také odstraňovat eh, překážky a chceme chránit naše spotřebitele, pracující i firmy tam, kde naši obchodní partneři nehrají úplně podle pravidel. Navíc budu také usilovat o rozšíření našich nástrojů pro vymáhání a prosazování pravidel. Eh, dohodli jsme se na eh, aktualizovaném nařízení o uplatňování a prosazování pravidel. Musíme také posílit naše nástroje na ochranu obchodu. Chci také Eh, navrhnout nový nástroj, který se bude týkat eh, narušování našeho vnitřního trhu různými eh, subvencemi. Mm. Také je důležité, aby všechny ty dohody fungovaly dobře v praxi. Budu vás žádat o pomoc, abych, až budeme, se, až budeme řešit zboží dvojího užití. Chceme také chránit Evropskou unii před nekalými praktikami ostatních a proto příští rok navrhnu nový mechanismus na ochranu právě před těmi škodlivými opatřeními ze strany ostatních. Abychom se mohli lépe chránit, potřebujeme pomáhat našim společnostem, zejména malým a středním podnikům, aby měli z našich dohod o volném obchodu co největší prospěch. To je naprosto zásadní, máme-li být v budoucnu e, prosperující ekonomikou, protože v budoucnu to bude tak, že právě velká část obchodu bude se odehrávat mimo EU. Jsem velice rád, že tedy také chceme posílit přístup na speciální portál, který bude to vlastně jednotné kontaktní místo, které pomůže malým a středním podnikům dozvědět se všechny informace o příležitostech v mezinárodním obchodu. A určitě také ještě o tom s vámi budu podrobněji mluvit při jiné příležitosti. Ehm, mez všechny cíle, které jsem si vytyčil, vyžadují globální partnerství, aby byly cíl eh, silné. Eh, také je zde důležité transatlantické partnerství, to je takový velký motor další prosperity. Ehm, budu eh, usilovat o obnovení transatlantického partnerství s USA v oblasti obchodu, technologiích, obnovení Mm, víc mnohostraného obchodního systému a také i budeme hovořit i o průmyslových subvencích. Nedávná dohoda o snížení cel znamená takový první, takovou první vlaštovku v těch nových obnovených eh, jednáních. Pokud eh, se však USA bude opět uchylovat k, uni- k jednostranným akcím, tak Evropská unie nebude váhat, bude hájit své zájmy a přiměřeným způsobem odpoví. Teď se od USA ještě eh, dostaneme k Číně. Máme zde mm, vztahy s Pekingem. Ve své eh, úloze budu vést dialog na vysoké úrovni s Čínou. Musíme si uvědomit eh, politickou i ekonomickou realitu. V současnosti jsme, máme uzavřenou komplexní dohodu o investicích, Nicméně naše partnerství musí být restrukturalizováno, musí být vzájemné, musí být vyvážené a férové. Evropské podniky v Číně musí mít dobré zacházení a musí mít také dobrý přístup na trh. Dále, Afrika, to je další klíčový partner pro Evropu. Afrika je kontinent, který má největší růstový potenciál. Do roku 2020 Eh, bude mít eh, víc než 75 světových pracovních sil. Chceme posílit ekonomické dohody o partnerství s africkými zeměmi, také chceme posílit eh, veřejné i, právě, veřejné i soukromé investice do oblastí spojeného, společného zájmu. Naším společným cílem je dosáhnout velké dohody mezi těmito dvěma kontinenty. Dále chceme posílit i spolupráci s našimi sousedskými regiony Eh, je to tedy obchodování se silným geopolitickým rozměrem. Musíme rovněž podporovat i kandidáty Evropské unie. Také bych chtěl apelovat na eh, spoluzákonodárce, aby, měli veške, aby byla veškerá legislativa připravena včas a také vítám úsilí vašeho výboru v tomto směru. Dále bych chtěl říct ještě pár slov, která se týkají vyjednávání se Spojeným královstvím. Eh, tato jednání jsou v zájmu obou stran a v zájmu obou stran je dosáhnout eh, dohody. Ale chtěl bych zdůraznit, že pokrok eh, mm, závisí na obou stranách a na úsilí z obou stran. Jak komise, tak i parlament se v tom vyjádřili velice jasně. Na závěr bych ještě rád řekl, že všechny kroky, které jsem zde nastínil, povedou v takovou revizi celkové obchodní politiky. Chceme navrhnout nové směry pro obchodní politiku. Budeme vycházet z takzvané otevřené strategické autonomie. Nakonec bych chtěl říci, že Evropský parlament budu pravidelně navštěvovat, abych vás vždy informoval o aktuálních eh, věcech. Také se chci, eh, chci o těchto věcech hovořit i s občanskou společností. Eh, usilujeme o inkluzivní přístup, o, a chci říct, že už příští měsíc začne speciální dialog s občanskou společností. Dále bych chtěl zachovat velký stupeň transparentnosti ve svém dialogu s Evropským parlamentem. Zajistím, abyste měli veškeré informace, které potřebujete, a to v dostatečném časovém předstihu. Rovněž bych Eh, ještě chtěl říci, že i vím, jaká očekávání jste měli na mého předchůdce, který byl u toho slyšení v loňském roce, takže i z toho vycházím, eh, když před, na, před, ehm, před, ehm, přednáším tyto své priority. Chci ještě říci, že žijeme v eh, mimořádných časech, kdy čelíme velkým výzvám, ty výzvy jsou doma i v zahraničí. Můžeme ehm, společně vypracovat plán, jak reagovat na tyto výzvy a jak vytvořit eh, obchodní politiku Evropské unie, která bude odolná i vůči budoucím výzvám. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo Dombrovsky si. děkuji za některé závazky, které jste tu učinil a jakožto předseda děkuji také za to, že jste přesně dodržel časový limit. Nyní za politické skupiny. Pět minut. Jedna minuta otázka. Dvě minuty odpověď. A případně dodatečná otázka, minuta a minuta odpověď. Díváme se na čas. Kristof Hansen na, za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane výkonný předsedo, za velice konstruktivní úvod. Vám není obchodní politika ničím cizím, protože už jste dohlížel na hospodářský klastr v Evropské komisi a také hospodářský dialog s Čínou. Ale má první otázka se týká transatlantických vztahů. Vy jste eh, vlastně budeme mít byl první pokus o snížení tarifů se Spojenými státy za 20 let, což je, skladávám jako velice pozitivní. Jak budete stavět na tomto um, výsledku Phila Hogana? A jak to bude například s arbitráží v případě Boeing ze strany VTO. 4 miliardy pro Evropskou unii, využijeme toho? A další otázka se týká eh, předvídatelně Brexitu. Jak vnímáte situaci v nadcházejících týdnech, protože zatím jsou výsledky dosti omezené? Pan Dombrovskis, prosím. Já vám děkuji za otázku. Nebo otázky. Do, začnu eh, vztahy s Amerikou, transatlantickými vztahy. Samozřejmě, že jsou to velice důležité vztahy. Je to nejvýznamnější vztah tohoto typu na světě, proto je důležité, aby se dal rozvíjeli, abychom deeskalovali jakékoliv napětí, která máme. A to snížení tarifů to byl důležitý první krok. Místo, aby se zvyšovaly, se bavíme o tom, jak je snižovat. A musíme pokračovat tímto směrem, musíme přivést Spojené státy k vyjednávacímu stolu i v rámci multilaterálních for, protože je jasné, že potřebujeme, aby Amerika byla angažovaná. Jistě, že jsou probíhající případy. Náš přístup byl jasný. My preferujeme vyjednaný, vyjednané řešení a můžeme se bavit o tom, jak toho dosáhnout. Měli jsme formální návrh ohledně zahájení těchto vyjednávání, ale musíme to říct velice jasně. V absenci vyjednaného řešení samozřejmě bude um, nutno prosadit naše práva, která máme, která máme i v rámci VTO, pokud nebude žádný výsledek vyjednávání. Protože je jasné, že se tam musí tento výsledek trošku uh, vybalancovat. A dále, co se týče Brexitu, tak tam, máme, tam jsme v kritickém měsíci, musí se musíme konstatovat, že zatím ze strany Spojeného království byl poměrně jen malý eh, pohyb, jako třeba v oblasti rovných podmínek, rybolovu, akt o, eh, o jednotného trhu. Čili musíme, oč, očekáváme hodně kroku i z britské strany. Následná otázka. K té první otázce. Samozřejmě, že jsme zvědaví na to, co se bude dít 4. listopadu, pan Trump, jestli pan Trump dostane další čtyři roky, anebo jestli Biden by měl konstruktivnější přístup, jak se připravujete na oba scénáře. A dále k Brexitu. K tomu jste neměl mož, čas možná v prvním e, příspěvku. Jaká bude vaše role jakožto koordinátora ekonomického klastru což je nejrelevantnější eh, pro náš vztah se spojenými státy, eh, tedy se spojeným království. Takže předně, co se týče těch dvou scénářů, po amerických eh, volbách, co se bude dít. Těžko teď spekulovat, ale každopádně budeme muset jednat, být angažováni s novou administrativou, Samozřejmě Trumpová administrativa spíš podporuje ty jednostranné kroky, to, což vede k problémům, ale budeme muset spolupracovat, abychom měli pozitivní výsledky. Co se týče Brexitu, tak jeden takový prvek je vyjednávání ob obchodní oblasti, naše ekonomická spolupráce, v řadě různých otázek, včetně finančních služeb. Ale musíme jasně Spojeném království dát najevo, že respektování dosažených dohod je předběžným požadavkem tom, abychom se posunuli, co se týče našich vztahů. Za socialisty a demokraty Katlin van Brem. Děkuji, pane předsedo. Ve vašem úvodu jste kladl důraz na udržitelnosti a to je zcela právem. Hovořil jste o posílení udržení kapitoly TSD. Ale návrh byl žádán do konce roku 2020. Chci se zeptat, kdy bude mít um, komise nějaký konkrétní návrh a jaké konkrétní návrhy očekáváte. A Očekáváte nějaký mechanismus, sankční mechanismus, protože je těžké fungovat bez závazných sankcí. Bude to zahrnovat i dohodu o Mercosuru? Vy říkáte, že chcete přijmout kroky týkající se například odlesňování. Bude to tím podmíněna ratifikace? Děkuji. Ano, skutečně. Co se týče implementace těchto kapitol, tak ty, to, to by se mělo pro, prohloubit. A musíme rozlišovat mezi stávajícími dohody, dohodami o volném obchodu a potenciálně novými. Co týče těch stávajících, musíme pracovat na vymáhání a budeme mít systemičtější přístup, který zahrne i občanskou společnost a trvalo 8 let, než jsme nastartovali vlastně to řízení, ten případ proti Jižní Koreji. Dále uvidíme, jak budeme postupovat. Dál akční plán 2000 18 byl z, z revizí 23, to je za dlouhou dobu. Takže to pře, přiblížíme na rok 2021, protože i COVID má do, dopad na naše priority. Tak když se podíváme na budoucí dohody a na to, jak můžeme mít i určité zóny mezi tím, nejenom přerušení, tak jsme se zabývali eh, návrhem, francouzsko-nizemským návrhem podmíněných tarifů na základě některých výsledků udržitelnosti, což je něco, čím bychom jsme, chtěli zabývat. Samozřejmě uvidíme, co oni budou očekávat výměnou, ale já bych navrhl, abychom zahájili komparativní studie, abychom se podívali na to, co dělají eh, členské státy po celém světě při prosazování kapitol TSD, klimatické, environmentální právo a tak dále. A jak bychom mohli situaci zlepšit? Následující otázka. Můžete říct velmi konkrétně. Sankce, čili eh, přístupy založené na sankcích. Mě, já znám jednu zemi v, velmi zajímavou, Nový Zéland. Oni požádali Evropskou unii aby vypracovala tyto kapitoly za, založené na sankcích. Bude to jakési kritérium pro, pro budoucna? Stanoví se tím jasný ukazatel, jasná benchmark? A dále jsme otevřeni před ratifikačním podmínkám v případě Mercosuru na základě stejných principů? Pan Dobrovský, ano, děkuji. Již jsem hovořil o francouzsko-nizozemském návrhu tak to, co obsahuje, jsou obzvláště myšlenky nastavení a implementace podmíněnosti a možnosti jejich vyjádření prostřednictvím snížení nebo nesnížení tarifů v případě neimplementace některých umluv eh, ILO. To je přístup, kterým se můžeme, který můžeme následovat. K Mercosuru. Jak jsem řekl rovněž na úvod, tak i v tomto případě budeme potřebovat smysluplné výsledky od zemí Mercosuru, než přistoupíme k ratifikacím. Například pařížská dohoda. Protože to je velmi jasné, velmi zřejmé. Takže to bude kritický prvek eh, před podmiňující další posun k ratifikaci. Ještě zareňu. Prosím. Karin Karlsbro, děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo Dombrovsky si. Obchod je samozřejmě dobrý pro pracovní příležitosti v Evropské unii, v cizině, zvláště po krizi covidu, je obchod klíčem k udržitelné transformace. A já se budu zaměřovat na trh a udržitelnost. Co se týče ten mechanismus přizpůsobení na hranici, je to priorita, mě, mě, by, aby tam byl za, je tam, bude tam závazná, závazný odkaz na pařížské dohody. Ale jaká další opatření navrhujete, aby Evropa zůstala na čele, pokud jde o udržitelný a férový trh? Dohoda s Mercosurem je samozřejmě důležitá, má politické přínosy na obou stranách, ale jsou tu také určité ohledy ohledně udržitelnosti. Jaké dodatečné iniciativy navrhujete, aby ta dohoda šla ruku v ruce s našimi vysokými ambicemi? Obchodní a klimatické kroky nejsou, se vzájemně nevylučují. Jak zlepšíte komunikaci týkající se přínosů Um, obchodních dohod a vztahů pro plnění klimatických cílů. Prosím, pane Dobrovskis. Děkuji. Děkuji za dotazy. Předně k obchodu. Obchod je silným faktorem pro náš hospodářský rozvoj a je něčím, s čím se počítá 85 globálního růstu bude vně Evropy. Takže musíme mít vazbu na tyto vnější zdroje růstu. A potřebujeme lépe sdělovat a komunikovat výsledky našich obchodních dohod, jaké mají pozitivní přínosy. Vlastně už to děláme systemickým způsobem prostřednictvím posuzování dopadů, průběhu vyjednávání, tím, že provádíme ekonomické vyhodnocení výstupů a pak hodnocení ex post. Takže tohle vše musí být komunikováno aktivněji, protože je tam mnoho velmi užitečných materiálů. Co je dále důležité, je jak naše firmy mohou těžit z těchto obchodních dohod přístup k trhům, ten portál pro přístup k trhům, jimž, bud, jimž budeme poskytovat informace ve všech jazycích přístupným způsobem, tak aby malé a střední podniky mohly navigovat ten, tento svět mezinárodního obchodu. A co se týče eh, klimatu, tak posilujeme nadále implementaci těch kapitol TSD, jak jsme se o tom bavili. Předložíme obchodní iniciativu v rámci VTO, která bude dále stavět na práci v oblasti environmentálních produktů, ale evidentně bychom potřebovali více. Já jsem ochoten tímto směrem pracovat. Děkuji. Thank you for, for the... Děkuji za tuto odpověď. Jeden krok ke zvýšení udržitelnosti a povědomí je také zvyšování transparentnosti. Co uděláte, abyste zajistil, že obchodní jednání budou transparentnější a budou inkluzivnější pro občanskou společnost a další zainteresované strany? Vy jste to zmínil, ale jestli byste to prosím mohli ještě rozvinout. A když hovoříme o udržitelnosti a transparentnosti, tak je těžké nemyslet na Čínu. EU se musí postavit za naše partnery v regionu a snažit se zachovat svobodu a demokracii. Takže jak budete postupovat v obchodních vztazích s těmito zeměmi? Budete například začít jednat o do investiční dohodě s Tajvanem? Děkuji za tyto otázky. Nejprve pokud jde o transparentnost. Řekl bych, že EU udělala velký pokrok v oblasti transparentnosti. Jak pokud jde o obchodní jednání, tak o implementování dohod a pravidel. Myslím, že jsme nejtransparentnějším vyjednavačem na světě. Zveřejňujeme ty původní návrhy, směrnice, zprávy z každého kola jednání a tak dále. Takže pokud je o transparentnost, tam si myslím, že jsme udělali velký pokrok a jsem velice odhodlán pokračovat v tomto směru. Pokud jde o Čínu a její sousedství, vy jste zmínila konkrétně Tajvan. Skutečně jsme zapojeni do úzkého dialogu ohledně investic s Tajvanem a před několika dny úřad na Tajvanu uspořádal první Evropské investiční fórum na Tajvanu, kde bylo asi 1400 účastníků z Evropy a z Tajvanu. Takže to si myslím, že to ukazuje naše zapojení tam. Pokud jde o jednání, tak okamžitou prioritou je dokončit investiční dohodu s Čínou. Jak víte, tato dohoda, tato práce probíhá a potom se můžeme podívat na to, jak budeme pokračovat, pokud jde o investiční dohody v daném regionu. Děkuji. Děkuji moc a nyní za ID Markus Buchalt Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo za účast. Budu pokračovat německy. Děkuji za eh, ten eh, včerejší, za tu včerejší domluvu. I tady u nás v našem výboru. Spolehlivost a očekavatelnost, předvídatelnost jsou zásadní pro každou politiku. My jsme nyní řešili ten ty nové klimatické předpisy, nový klimatický rámec, dochází tam ke zpřísení, ke zpřísnění rámcových podmínek i po více než 20 letech jednání o dohodě s Mercosurem. Nevidíte tady určitý konflikt cílů, pokud jde o tuto změnu a nevypočitatelnost, nepředvídatelnost? když eh, bychom vlastně mohli s některými partnery nyní dospět k rychlejšímu uzavření dohod. Ano, děkuji moc za tuto otázku. Chtěl bych začít tím klimatickým právním rámcem. Klimatický právní rámec a zelená dohoda, to bylo jednomyslně dohodnuto mezi členskými státy a požívá to velkou podporu v Evropském parlamentu. Takže my jsme zavázáni ke klimatické neutralitě do roku 2050 a musíme udělat prokazatelné kroky tímto směrem tam je také ta otázka ambicioznějších plánů do roku 2030, ale předcházelo tomu podrobné posouzení dopadů a provádění zelené dohody má pozitivní dopad pokud jde o hospodářství a také zaměstnanost, protože mnoho pracovních míst zanikne, ale mnoho jich také vznikne. A já plně souhlasím s tím, co jste říkal ohledně předvídatelnosti a konzistentnosti, ale myslím si, že Evropa stojí v čele boje proti klimatickým změnám, pokud jde o podporu a implementaci pařížské dohody o udržitelné financování. Já jsem osobně velice pracoval na těchto záležitostech, takže v tomto smyslu existuje konzistentnost v tom, co EU dělá. A samozřejmě, když jednáme o tom, jak dosahujeme svých cílů, tak samozřejmě musíme sami také respektovat ten multilaterální řád založený na pravidlech, takže do toho musíme zapojovat naše partnery a musíme se zdržet jednostranných kroků. Děkuji. Navazující otázka. Ano, s radostí. Ten mechanismus uhlíkový na hranicích tady hraje velice důležitou roli. Má to velký dopad na obchodní politiku. Jak vidíte možnost souladu s, se Světovou obchodní organizací? Protože jste říkal, že jednostrané kroky škodí. Děkuji. Přesně tak my nyní připravujeme návrh pro ten mechanismus pro uhlíkové vyrovnávání na hranicích. Děláme posouzení dopadů. Je tady několik potenciálních modelů, které nyní vyhodnocujeme pro tento vyrovnávací mechanismus, ale v každém případě důležité v tomto ohledu bude kompatibilita s VTO a klíčové slovo pro zajištění této kompatibility je zákaz diskriminace. To znamená, v závislosti na tom, jaký konkrétní model toho mechanismu zvolíme, tak tam mohou vstupovat do hry jiná pravidla VTO, ale nakonec tedy bude záležet na tomto. Takže my jsme se velice vědomi toho, že to, co předložíme, bude muset být v souladu s VTO. Ano, my se držíme pravidel, je to tak. Nyní Haudy Hautala za zelené, prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Pane kandidáte na komisaře? Pokud jde o mainstreaming zelené dohody do všech kroků z eh, komise, to je velká výzva a někdy máme pocit, že GŘ pro obchod a oblast obchodu, že se tady pohybuje poněkud pomalu a že se spíše ohlíží, než aby se koukali do budoucna. A teďka samozřejmě očekáváme, že to změníte. Takže bych se chtěla zeptat, jak vy jako komisař pro obchod byste využíval tu plnou sadu nástrojů Evropské unie na podporu udržitelné obchodní politiky. A já jsem si vědoma toho, že nyní vedete významnou iniciativu multilaterální pokud jde o Ghanu a e, pobřeží slonoviny, jak chcete využít tento model spolupráce mezi řadou zainteresovaných subjektů, pokud jde například o textilní dodavatelské řetězce a podobně. V první řadě, pokud jde o otázku mainstreamingu zelené dohody. Ano, skutečně my jsme se dohodli na této zelené dohodě a pokud ji chceme splnit, tak to musí jít napříč různými politikami. A tady v mé pozici výkonného místopředsedy mám dobrou možnost koordinovat tuto práci a skutečně zajistit, aby práce v oblasti obchodu zapadala do širší evropské hospodářské agendy. A pokud jde o práci na obchodu v této oblasti, tak jsem připraven to zrychlit. Práce na FISMA, na finančních službách, tam jsem byl velice eh, aktivní, pokud jde o posun toho udržitelného financování a eh, stejným způsobem budu postupovat i v oblasti obchodu. Potom, pokud jde o využívání sady nástrojů, včetně toho, co jste zmínila, ta eh, iniciativa pro udržitelné kakao eh, minulý měsíc. To si myslím, že je dobrý model těch iniciativ se zapojením řady partnerů a myslím, že bychom to mohli replikovat i v jiných oblastech, jak jste zmínila textil a možná i v jiných oblastech potenciálně. Ale Budeme také pracovat, jak jsem naznačoval, na povinných nástrojích due diligence, to znamená hloubkový přeskum, hloubková kontrola různých oblastí a je třeba upravit dodavatelské řetězce a skutečně získávat mm, využívat, využívat eh, udržitelné zdroje. Navazující otázka? Ano, děkuji. Na základě vašich rozsáhlých zkušeností, pokud jde o udržitelné finance, tam teď jsme uprostřed jednání s Čínou, pokud jde o investiční dohodu. Myslíte si, že tady by byla možná nějaká iniciativa, pokud jde o udržitelné financování v tom jednání s Čínou. A eh, je také eh, třeba eh, zahrnout tam ochranu práv. Ano, skutečně práce na komplexní dohodě o investicích stále probíhá a dosahujeme tam pokroku. Vidíme, tam pokrok, pokud jde o oblast přístupu na trh a my stále zdůrazňujeme, že nepotřebujeme jenom nějakou dohodu s Čínou, ale potřebujeme dohodu, která nám umožní znovu vyrovnat, balancovat naše hospodářské vztahy. Musíme tam mít také kapitolu o udržitelném rozvoji, Řekl bych, že ten pokrok v této oblasti byl zatím pomalejší, ale ze strany EU budeme i nadále trvat na tom, abychom zajistili, že dosáhneme pokroku i v té kapitole, pokud jde o investice a udržitelný rozvoj, i v té naší dohodě s Čínou. Děkuji. A za EKR děkuji Pane místopředsedo, já budu hovořit nizozemsky. Je tady snaha o ambiciozní program. Víte, že je ohroženo no, 10 tisíc pracovních míst prostřednictvím produkce podporované státy. Pokud jde o Mercosur, tam by byla velká chyba to neratifikovat, ale musíme zachovat plíce světa. My v Evropě jsme se také zbavili našich původních lesů, vymítili jsme je kvůli našim hospodářským činnostem, tak eh, nemyslíte si, že by bylo spravedlivé, abychom přispívali k zachování těchto eh, deštných pralesů i finančně eh, prostřednictvím konkrétní pomoci? Děkuji za tuto otázku. Skutečně, nejprve jste hovořil o vymahatelnosti a negativním dopadu dumpingu a jiných nekalých praktik třetích zemí a proto potřebujeme posílit naše nástroje pro vymáhání a dodržování a musíme aktivně využívat naše eh, protidumpingové a protidotační nástroje tam, kde je to vhodné. Myslím, že jsme tyto pojistky využívali aktivně a výsledky jsou, myslím, dobré že importy produktů dotčených eh, klesají, dejme tomu, o 80 když implementujeme tato naše opatření proti dumpingu a proti dotacím, takže jsme schopni to uplatňovat efektivně, ale musíme ještě upravit naše nástroje, musíme tedy pracovat na tom nařízení pro vymáhání nebo vymahatelnost a dodržování. Musíme rozšířit jeho působnost, aby to pokrývalo i služby a duševní vlastnictví, toto nařízení. A také se to týká našeho nástroje pro mezinárodní zadávání zakázek a přijdeme s novým nástrojem, pokud by třetí země překročovaly pravidla VTO a porušovaly mezinárodní pravidla, tak abychom mohli efektivně reagovat. To je velmi zřejmé. Potom jste zmínil Mercosur. Jak už jsme říkali, tam je důležité abychom dodržovali abychom získali eh, smysluplné závazky ze zemí Mercosuru, pokud jde o odlesňování a pařížskou dohodu, tak abychom mohli eh, úspěšně eh, postoupit s touto ratifikací. Ano, navazovací otázka? Ano, děkuji mnohokrát. Pokud jde o ty pojistky, jste připraven zajistit, aby ta výjimka pro odvětví ocelej byla prodloužena, protože má vypršet příští červen v EU je řada velkých společností, na které to má dopad. Jsou tam ohroženy desítky tisíc pracovních míst, takže jste připraveni to prodloužit. Pokud je o Mercosur, myslím, že musíme projevit solidaritu. Nemůžeme být musíme být připraveni eh, nějak pomoci tomu amazonskému regionu a jeho zachování, protože to jsou plíce světa, takže to musíme zachovat. Uh, eh, yeah. so, uh, on the, uh... no, děkuji. Takže co se týče těch záruk eh, ohledně ocely. Ano, je to pravda, že 30. června příští rok eh, to již vyprší a podle VTO eh, to vlastně byl pouze mm, dočasný nástroj, takže pokud bychom to měli, pokud bychom to chtěli prodloužit, tak by tam byla možnost, aby ty postižené země mohli využít určité akce, ale bylo by to velice drahé pro Evropskou unii. Byly to tedy, od, byla by to odvetná opatření, která by se týka, která by byla asi výši 20 miliard eur. Takže já si myslím, že bychom se měli držet toho rámce VTO. Takže teď se snažíme zamyslet se nad tím, jak dosáhnout stejného výsledku i pro ocelářství Evropské unie, tím, že bychom uplatňovali opatření eh, antisubvenční a antidumpingová, ale bylo by to všechno v rámci VTO, na místo toho, abychom vlastně vystoupili z těch pravidel VTO a riskovali, že tam budou odvetné, odvetná opatření. Děkuji a nyní za GUE je to Helmut Scholz, který promluví přes internet, takže počkáme na spojení. Děkuji, Vážený pane navrhovaný komisaři, vypadá to, že dnešním slyšením se jako červená nit line pojem ekologizace, ozelenění, ale já bych chtěl také upozornit na lidská práva, eh, sociální standardy, multilaterální spolupráci. Eh, to všechno je také nesmírně důležité, stejně důležité. Ehm, takže myslíte si, že dojde k reformě VTO, že se tam musí zejména um, reformovat odvolací orgán. A pak jste také hovořil o spravedlivém obchodu, o etickém obchodu. To je vlastně takové zrcadlo toho, jak eh, obchodujeme. Eh, budete i nadále um, považovat cíle udržitelného rozvoje za něco naprosto zásadního pro přeskum uh, nebo pro budoucí uh, obchodní politiku komise? Děkuji za tyto otázky. Ano, takže co se týče cílů udržitelného rozvoje, o tom jsem už trošku hovořil na úvod. Když, jsme ho, když hovoříme o reformě Světové obchodní organizace, tak také hovoříme o tom, jak do pravidel do práce VTO zabudovat cíle udržitelného rozvoje. Takže jdu tímto směrem a chci ve své práci zajistit eh, podporu svobodného a férového, spravedlivého obchodu musíme pracovat eh, na multilaterálním zásadě eh, principu a už jsem také zmínil několik iniciativ, například eh, iniciativa o obchodu a mm, klimatu. Také musíme postupovat i bilaterálně, třeba když vyjednáváme obchodní dohody se třetími zeměmi. Rovněž musíme přesvědčovat eh, i jaksi interně, protože, jak víte, tak Evropská komise vynakládá mnoho pozornosti tomu, aby i v rámci Evropské unie se uplatňovaly cíle udržitelného rozvoje. To je rovněž třeba důležitá část evropského semestru, což je takový každoroční eh, přeskum fiskálních mikro, makroekonomických a sociálních opatření v jednotlivých členských státech. Takže právě provádění cílů udržitelného rozvoje i v rámci Evropské unie eh, věnujeme velkou pozornost. Čili Budeme to uplatňovat jak na těch multilaterálních forech, při bilaterálních dohodách, ale i při mm, práci zde uvnitř Evropské unie. Helmute, máte ještě doplňující otázku? Ano, děkuji. Potřebujeme ještě ten renovovaný soubor eh, sadu nástrojů. Máme zde otázku transparentnosti, To znamená, máme zde no, třeba novou dohodu CETA, e, takže jak je to v souladu s tím, že by Evropský parlament Ehm, má také ehm, možnost eh, hovořit nebo zamýšlet se nad tím, zda jsou eh, v těch obchodních dohodách uplatňovány a hlavně pak dodržovány v praxi i všechny ty další kapitoly, které se týkají třeba pracovního práva a tak dále. Já si myslím, že právě Evropská komise by eh, to měla sledovat, protože mm, některé jiné aktéry vlastně třeba někdy si nejsou úplně vědomi, co všechno přesně je v těch nově vystavených dohodách obchodních. Děkuji za tyto otázky. Je to tak, Evropská komise je připravená nadále pracovat na závazné dohodě OSN o lidských právech, takže to také posilujeme, tento směr. Dále, co se týče provádění kapitol o obchodu a o udržitelném rozvoji, tak eh, nedávno, týká se to i těch nedávno uzavřených eh, dohod, Máme zde e, nového vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod, který se nedávno ujal své funkce. No a pak to také sou, mm, souvisí s čistě obchodními iniciativami a s obchodem se třetími zeměmi, ale souvisí s tím i vymáhání, dodržování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji. Budeme usilovat o větší systematičnost Také připravujeme ty jednotné kontaktní eh, body, nebo tak ty jednotná místa, aby vlastně právě třeba všechny eh, podniky se mohly dozvědět informace, kde by mohly podávat stížnosti, kde by mohly třeba upozornit na problémy, které identifikovali. A souhlasím s tím, že říkáte, že zapotřebí větší přístup ke informacím, o to budeme rovněž posilovat. Děkuji, říká pan předsedající. Tím jsme ukončili kolo otázek zástupců hlavních politických frakcí a teď nás ještě čeká dalších 18 poslanců, kteří chtějí položit dotaz. Prosím, držte se řečnické doby, ale zatím mm, dodržujeme časový rámec. Takže nejprve pan Jorgen Varbon, který rovněž promluví přes Eh, internet. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážený eh, pane místo předsedo, v současné v současnosti je velice důležité hovořit o obchodu, protože jsme v kontextu eh, covidu, různých uzávěr, uzavírání hranic, hranic což způsobilo velké problémy obchodu, dovozu, vývozu. Také tato pandemie silně dopadla jak na firmy, tak na lidi. Malé a střední podniky tvoří 99 všech Eh, podniků v Evropské unii a vlastně vytvářejí 56 eh, ekonomiky, vytvářejí obrovský počet pracovních míst, ale pouze čtvrtina malých a středních podniků vyvážejí mimo EU. Jsou to spíše velké firmy, které mají třeba větší eh, zdroje k tomu, aby překonaly všechny různé překážky, byrokratické, technické, takže si myslím, že máme dobrou, dobrý, eh, mož, dobrou možnost, velký potenciál, eh, jak umožnit vývoz malým a středním podnikům. Eh, jak můžeme na pomoci, zejména malým a středním podnikům, při přípravě těch dohod o obchodních dohod se třetími zeměmi. Ano, děkuji. Podpora malých a středních podniků je velice důležitá a pokud mají malé a střední podniky mít také svůj eh, prospěch z těchto dohod o volném obchodu, které dohadujeme, eh, malé a střední podniky představují 87 všech vyvážejících eh, podniků, ale je pravda, že sebou nesou náklady, mají menší přístup k informacím, mm, také už teď má Evropská unie různé nástroje, jak, pod, jak pomáhat malým a středním podnikům. Máme se například v té nedávných, nedávných dohodách o, o volném obchodu jsme měli speciální kapitoly o malých a středních podnicích. Také zde máme speciální kontaktní body. Pomáháme třeba malým a středním podnikům věc, věcech, jaké jsou eh, práva k duševnímu vlastnictví. Malé a střední podniky se také spojují do sítí a e, také jsem řekl, že již tento měsíc začneme používat ten speciální portál, který bude ve všech jazycích Unie, kde budou praktické informace pro podniky a eh, mělo by to přinést eh, speciální přínos zejména malým a středním podnikům. Takže to jsou věci, které podle našeho názoru budou eh, vysoko mezi našimi prioritami a zaručíme, aby malé a střední podniky eh, mohly těžit z těch dohod o volném obchodu, které uzavíráme. Je tam ještě doplňující dotaz? Ano, děkuji. Já děkuji zatím za, tento, za tuto odpověď. A ještě mi dovolte jeden doplňující otázku. Pandemie ukázala, jak je důležitá diverzita zdrojů Eh, hovořil jste o tom, o té otevřené strategické autonomii. Můžete pohovořit také o tom, jak eh, to plánujete s diverzifikací zdrojů. Teď se chystá dohoda s Austrálií a Novým Zélandem. Eh, hodláte dokončit tyto dohody a jaké jsou tam ještě věci, které potřebují dořešit v těchto dohodách? Děkuji. Ano, děkuji. Já Chci říci, že už eh, jsme o tom mluvili. Pracujeme na nových dohodách o volném obchodu, které mají právě diverzifikovat eh, naše dodavatelské řetězce a je pravda, jak jste říkal, že se také už, eh, už je velmi pokročila práce na dohodách s Austrálií a Novým Zélandem. Hovoříme o liberalizaci eh, cel, o zadávání veřejných zakázek, o přístupu na trh. Musíme vzít eh, v úvahu různé citlivé eh, citlivá místa Evropské unie, zejména se to týká dovozu některých zemědělských výrobků. To je něco, co vlastně si musíme chránit, takže tam ještě se povedou jednání a někteří kolegové Eh, upozornili, třeba v ohledně toho Nového Zélandu, se můžeme také zamyslet nad tím, jak posílit právě tu kapitolu obchod a udržitelný rozvoj. Mohli bychom tam uh, se zamyslet právě nad tím, jak zaručit vymáhání a dodržování této kapitoly. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Pane Dombrovsky, si vítejte na našem výboru. My vám přejeme hodně zdaru ve vašem poslání a povolání, protože to bude důležité pro Unii. Pandemie přichází v době krize multilateralismu, což ovlivňuje mezinárodní obchod, naš, naši možnost růst a ovlivňovat svět. Zdá se, že jsou tu teď dva hlavní rivalové ve světě a my můžeme být buď obětí, a nebo rozhodčím. Musíme vytvářet dobré strategie, ale potřebujeme mít takhle implementace. Potřebujeme mít schopnost rychle reagovat. Musíme mít vliv, dobrý vliv na Čínu, co můžeme udělat, aby Čína se stala zodpovědným partnerem. Co s Kubou? A co si počneme ze vztahy s Latinskou Amerikou? Děkuji. Děkuji za tyto otázky. A skutečně Teď ta mezinárodní obchodní scéna je konfliktnější a musíme tudíž zlepšit náš ten soubor nástrojů, který máme k dispozici. To je jedna z klíčových priorit v oblasti obchodu a týká se to i situace v Číně. Co se týče například průmyslových dotací, co se týče nucených transferů technologií, práv duševního vlastnictví. Potřebujeme dosáhnout smysluplného pokroku i v těchto oblastech a i nadále se snažíme angažovat multilaterálně, aby se posouvaly tyto prvky. Snažíme se udržovat kontakty i bilaterálně. Upozorníme na všechny tyto otázky v kontextu uceleného, v kontextu, obecném kontextu investic, ale musíme mít k dispozici nástroje proti e, nátlaku a tyto proti nátlaková pra, protinátlaková pravidla začnou platit, pokud ne, nehrají podle pravidel některé země. Musíme být schopni se e, hájit, bránit. Co se týče Latinské Ameriky, tak tady se máme silnou linii a budeme ji mít i nadále. Když se bavíme výrazně o dohodě s Mercosurem, Anské, s anskými státy, Mexiko, dojednáváme dohodu s Chile a budeme pokračovat v aktivní účasti s Latinskou Amerikou. Co se týče Kuby. Nevím, jestli jsem pochopil vaši otázku. Jestli se to týká těch amerických extrateritoriálních sankcí, tak my jsme proti extrateritoriálnímu využívání sankcí, máme celou uh, řadu výhrad vůči tomu, ale chystáme naše vlastní dokumenty ohledně toho, jak můžeme posílit odolnost eh, Evropské unie vůči sankcím tohoto typu. Následná otázka. Bez mikrofonu. Já jsem vám, ale pane Dobrovsky, asi víte, jak významný je vztah s Čínou a mohl byste být specifičnější, pokud je o ty mechanismy obrany aby bylo možno reagovat včasně, jak zajistit reciprocitu v našich vztazích s Čínou, zejména pro naše zemědělce, kteří eh, jsou terčem nekalé soutěže. Jak můžeme chránit duševní vlastnictví a bojovat s padělaným zbožím? Bude nějaká ucelená kapitola udržitelného rozvoje a jak to bude s Ujgury a s zacházením s Ujgury. Neměla by Evropa se snažit o to, aby byly respektovány i naše priority, aby se šířil náš systém hodnot do celého světa. To je celá řada otázek. k reciprocitě. O tom teď se diskutuje. Ucelená eh, dohoda o investicích s Čínou, pokud to povede k vyvážení eh, vztahů, eh, pokud to má k tomu vést, potřebujeme více otevření trhu ze strany Číny, protože ta sávící situace je asymetrická. My nebudeme uzavírat žádné dohody a v absenci bilaterálních dohod musíme posílit tedy náš uh, toolkit pro autonomii, musíme posílit také náš nástroj udělování zakázek a pak samozřejmě protidumpingová opatření A proti Číně se uplatňují tato opatření. Nejčastěji stejně tak, v, co se týče padělaného zboží a duševního vlastnictví, většinou je to z Číny, z Hongkongu a my k tomu máme velmi silný postoj, silnou politiku, striktní postoj. A jinak naše obecná dohoda bude mít kapitolu o TSD, a Ujguři samozřejmě, to je širší politická otázka. My na to upozorněme, včetně z posledního samitu EU-Čína. umluva ILO, která e, zakazuje jakoukoliv nucenou práci. Další otázka od mm, e, Marie e, Pierre Vedrin a ta, je, ta se účastní na dálku. Can anybody give me... Může mi naznačit, zda je k dispozici? Okay, then we... Takže přejdeme k dalšímu řečníkovi. Massimiliano Salini. Rovněž na dálku. Já vás zdravím, děkuji. Já jsem bedlivě naslouchal odpovědím, která jste dal na mnohé z otázek, zejména co se týče mechanismu, eh, přizpůsobovacího mechanismu eh, uhlíkového na hranicích a nutnosti dodržovat pravidla VTO, ale vždycky pes je zakopan v podrobnostech. Pokud budeme uplatňovat pravidla VTO skutečně striktně, mohlo by to mít nečekané dopady. Některé země například na eh, oko eh, implementují systémy ETS eh, e a mají výjimky z toho mechanismu ehm, uspůsobení na hranici, když myslíme si, že by to pro ně mělo rovněž platit. Výjimky by měly být pouze tehdy, pokud máme konkrétní důkazy že uplatňují skutečně všechny dohody v rámci Green Dealu. Takže já bych byl opatrný, zhled, protože je to nástroj, který by mohl být využit našimi soupeři. Co se týče tu počáteční fázi toho přeshraničního mechanismu, myslíte, že to bude alternativa našeho systému, nebo že to bude běžet paralelně? Děkuji. Pokud jde o ten hraniční mechanismus, tak ten momentálně prochází posouzením dopadů. Snažíme se předložit legislativní návrh v první polovině 2021, DG Taxud, komisař Gentiony, kteří jsou v čele, ale samozřejmě, že obchod s tím souvisí, vzhledem k tomu, že je tato záležitost kompatibility eh, v, eh, v rámci VTO. My uvažujeme o několika možných možnostech nastavení. Co se týče kompa- otázky kompatibility, musí to platit pro domácí i dovezené výrobky, varianty, jimiž se zabýváme, je, aby to platilo rovným způsobem, případně může být nová daň o, e, pro dovozy, která to nastaví podle evropských pravidel dle ETS, nebo případně rozšíření ETS na dovozy, aby dovozci dali k dispozici povolenky tak, jako kdyby došlo k výrobě v Evropské unii. To jsou různé možnosti nastavení které mohou mít různé implikace a dopady. Zásadní princip je, že to musí zahrnovat pravidla, která brání diskriminaci mezi zahraničními a domácími produkty. Takže to je důležité. Princip nediskriminace. Dále otázka toho, jestli to probíhá paralelně s naším systémem ETS, jak to vlastně funguje. Do určité míry lze říci, že to bude paralela s ukončením těch volných povolenek pro energetické náročné sektory v Evropě. Nemůžeme mít povolenky zdarma v Evropské unii a daň na dovozy zároveň. Takže to musí být sladěno. Momentálně čelíme únikům eh, uhlíku, ale až se budeme přibližovat uhlíkové neutralitě, tak to musí probíhat uceleným, konzistentním způsobem. Pane eh, Sasolini, je ještě nějaký do, další, máte ještě další dotaz? Tedy paní Salini. Ano. Samozřejmě, že je správné, že se musíme zabývat eh, principem nediskriminace. Ale jeden z kolegů hovořil také o bezpečnostních ehm, ohledech a doložkách. COVID způsobil jakési obrazné zemětřesení v Evropě, je to mimořádná záležitost, my musíme udržet naši výrobu v chodu. A má otázka na vás zní, věnujete pozornost nejen implementaci teoreticky, teoretickému uplatnění pravidel, ale také, aby se zajistilo, že budeme přihlížet k výrobě jako celku, třeba ocelářství. Nemůže se to zastavit v průběhu roku 2021. To by byl ortel smrti. Pro odvětví, které už teď čelí problémům, musíme přihlížet eh, k historickému kontextu období, v němž fungujeme. Dobře, děkuji za tyto otázky. Máte absolutně pravdu že to musíme mít správně nastaveno z hlediska sekvence, nemůžeme mít mechanismus, nemůžeme ho zavádět nějakým způsobem, který by znevýhodňoval evropské firmy oproti dovozcům stejných výrobků. A budeme velmi opatrní při hodnocení, při nastavování našeho vlastního mechanismu, bychom si dali pozor, jak postupně se to zavádí, jak přistupujeme k našemu vlastnímu systému obchodování s emisemi a jak do sebe zapadají. Co se týče ocelářství, tak již nyní je to nejchráněnější sektor. Třetina veškerých opatření, která momentálně máme, která momentálně platí v Evropské unii, zahrnují právě tento sektor a možná budeme muset samozřejmě postupně ukončit některá opatření, protože VTO je, eh, o tom hovoří zcela jasně. My se nechceme vystavit odvetě zemí eh, v případě, že bychom tak neučinili, ale proto se zabýváme tím, jak to můžeme kompenzovat antidumpingovými opatřeními, abychom dosáhli stejného výsledku pro náš průmysl. A nyní um, Marie-Pierre Vedren. Pokusíme se znovu připojit. Děkuji. Takže v tomto konkrétním kontextu COVID, bl- zablokování VTO, Evropa už e, nemůže e, si to nechat líbit. Musíme prosadit naší strategickou autonomii. Musíme reagovat na všech frontách, multilaterálně, ambiciozní reformy a jakým způsobem to zajistíte, jaké návrhy přichází v úvahy v úvahu, aby to bylo možné regulovat udržitelným způsobem. Paní předsedkyně von der Leyen ohlásila vytvoření nového nástroje pro donucovací prostředky pro třetí země. To je dobrá zpráva, abychom prosadili pravidla a nebyli naivní ale jak zabezpečíme podporu všech členských států? Jaká bude, jakou to bude mít modalitu? Vy jste hovořil o našich zájmech v kontextu reciprocity, eh, pravidel soutěže s partnery, jako je Čína. Ale jaké konkrétní návrhy máte na odblokování situace v radě? Ja, eh, Uh, ano, mnohokrát děkuji za všechny tyto otázky. Takže nejprve pokud jde o reformu VTO. VTO je v hluboké krizi a potřebujeme ji reformovat. Musíme modernizovat její pravidla a fungování, musíme určitým způsobem restartovat vyjednávací funkci VTO, musíme vrátit zpět ten odvolací orgán VTO, protože tam je problém, takže toto vše projednáváme i v souvislosti s volbou nového generálního ředitele, s výběrem. Takže řešení všech těchto otázek bude klíčové pro podporu EU pro tohoto kandidáta nebo pro ty kandidáty řešení moderních výzev, které neexistovaly v době, kdy byla VTO vytvořena, jak jsem říkal. Například pokud jde o ten čínský model těch průmyslových dotací a tak dále a ty nucené transfery a podobně. Budeme muset pracovat na všech těchto aspektech. Jak dospějeme k tomu, aby zainteresované strany, členské státy, eh, abychom je dostali ke stolu. To je výzva, to musíme uznat ale vypadá to, když se podíváte mezinárodně, že Evropa to musí vést. Spojené státy nejdou příkladem, nevedou to, Čína také ne, takže to musí být Evropa. A proto skutečně musíme spolupracovat se spojenými státy, abychom se vrátili k tomu multilaterálnímu rámci. Musíme jednat s Čínou, protože mnoho problémů, o kterých hovoříme, pramení z čínského hospodářského modelu a budeme muset být velice asertivní a zároveň, jak jsem říkal, pokud nedojde k pokroku, tak musíme být schopni se bránit. To znamená, že musíme schopni, být schopni vyvážit všechny tyto elementy. Je to obtížné, s tím souhlasím, ale musíme na tom pracovat a doufejme, že uspějeme. Děkuji. Navazující otázka? Máte navazující otázku? Ano, mám. Nejprve bych se chtěla vrátit k tomu nástroji. Já skutečně trvám na té otázce, jak můžeme zajistit, abychom v rámci EU do toho zapojili všechny členské státy. Jaké konkrétní mechanizmy chcete vidět? Chtěla bych tam vidět větší odhodlání a závazky z vaší strany. Musíme zajistit, aby naše standardy a hodnoty byly respektovány. Vy jste hovořili o kapitolách TSD o francouzsko-německé iniciativě, ale jaké jsou ty konkrétní kroky na zajištění dodržování ze strany partnerů? Jak můžeme zajistit, aby všechna naše ustanovení byla respektována? Jak můžeme skutečně dosáhnout respektování našich standardů jinými zeměmi? Tak nejprve, jak zapojit členské státy Evropské unie tak eh, já si myslím, že v celé řadě oblastí členské státy jsou s námi. Když diskutujeme o Evropském zeleném dílu, tak eh, ten je ambicioznější eh, v implementaci. V, pokud jde o emisní cíle, tak členské státy jsou na naší straně. Samozřejmě to musí aplikovat v různých politických oblastech, včetně obchodu. Takže to je logické rozhodnutí těch, logický důsledek těch rozhodnutí, které jsme učinili s podporou členských států. Pokud jde o obchodní obranu, tady si myslím, že jsme schopni přemostit rozdíly, které máme v nařízení o vymáhání, v nástroji mezinárodních veřejných zakázek a tak dále. Takže koncepčně členské státy souhlasí s tím, že musíme vymáhat vymáhat eh, ty nástroje obchodní obrany a tím způsobem budeme moci pokračovat. Jak zajistíme, aby to dodržovali třetí země, eh, naši obchodní partneři? Eh, my už jsme diskutovali o tom, jak zlepšit vymáhání kapitol TSD, o tom, jak systematicky vymáhat obchodní politiku. Já bych zase odkázal na úřad pro vymáhání obchodu, který jsme zřídili proto, aby byla zajištěna lepší vymahatelnost a abychom zajistili, že třetí země budou splňovat pravidla a závazky, k kterým se zavázali v rámci dohotovolném obchodu. Ano, děkuji. Eh, vy kandidujete na eh, komisaře pro obchod a budete rozhodovat o obchodní politice Evropy, to znamená, budete rozhodovat, jaké výrobky se budou nacházet v našich supermarketech. V posledních letech eh, evropské spotřebitele šokovala krize hm, šílených kráv nebo přítomnost koňského masa. A bylo uvoleno embargo, přesto ale EU dovážela toto maso. V roce 2014 a 2019 bylo stanoveno eh, embargo, ale eh, audit, který byl proveden, byl negativní. E, v Jižní Americe se používají e, rostové hormony, e, nekontrolují se, nekontrolují se chovy a jsou tam také přitomné další chemické látky. Dvě třetiny kanadských farm, které dováží do Evropy, nerespektují naše mm, normy. Teď, je, teď nastala obrovská zdravotnická krize a členské státy potřebují vědět, co se dostává k ním do supermarketu a na talíř. Máte v plánu zablokovat 60 tisíc tun kanadského masa, pokud nebude respektovat naše právní předpisy? Děkuji. Yeah, uh, thank you uh, for this uh, question. Well, uh, first of all, uh, indeed, we are uh, fully... Děkuji za tuto otázku. Nejprve, plně si uvědomujeme citlivost zemědělského sektoru v našich dohodách o volném obchodu. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit, že máme značný ofenzivní zájem v této oblasti, protože když se podíváte na zemědělské produkty a na zpracované zemědělské produkty, tak celkově vzato eh, Evropa má obchodní přebytek v této oblasti, což je taky něco, co stojí za to započítat. Měli bychom si dávat pozor na to, jak otevíráme své trhy pomocí celních kvót a starat se o to, aby bezpečnostní a hygienické standardy byly eh, splňovány. A to jaksi nejenom slovy, ale také činy. Takže když se bavíme o importu, tak ten musí být stoprocentně fyzicky zkontrolován sanitárně a fitosanitárně přímo na evropském území, abychom měli jistotu, že jsou dodrženy naše standardy. A konkrétně ke Kanadě. I naše audity zjistily uh, určité nedostatky uh, systému trasování a hygienických standardů a Kanada pozastavila export uh, z dvou podniků, u kterých se zjistilo, že nesplňují předpisy. A právě tak kanadská, kanadský potravinový inspektorát provedl hodnocení všech masokombinátů a jatek, které vyvážejí do Evropské unie a zjišťoval, do jaké míry splňují kanadské a evropské požadavky. Je to segregovaný systém, který zajišťuje, aby zvířata, která nebyla nikdy ošetřovaná hormonálně nebo nějakým jiným způsobem zakázaným v Evropské unii, byla způsobila pro evropský trh. Tady je potřeba, abychom zůstali ostražití a postarali se o to, aby evropské standardy byly dodržovány a e, budeme e, postupovat v této oblasti. Děkuji vám za toto upřesnění. Kyperský parlament v roce 2020 hlasoval proti ratifikaci e, dohody CETA, takže CETA v tomto členském státě platit nebude, i když v jiných ratifikována byla. Kypr také říkal, že e, není pravda, že by Kanada uznávala pouze 143 ze 180 IGP. Například eh, se zjistilo, že na našich trzích se ale nachází e, ehm, síry a šunka z Kanady. Eh, Norsko o tom mluv, hlasovalo Dánsko, Francie, Nizozemsko, Irsko v roce 2001 a 2008 a Řecko potom 2015. Brusel navíc eh, nedodržuje své vlastní pravidla. Například eh, po Brexitu eh, zaměstnává britské úředníky. Parlament navíc zasedá v Bruselu místo Štrasburku. Z situace na Kypru nebylo nic vyvozeno. A mě by tedy zajímalo, zda máte v plánu nějak využít toho kyperského ne a přistoupit ke znovu vyjednávání o této dohodě. Děkuji. Okay, uh, thank you for those uh, questions. Já vám děkuji za tyto otázky. Ne všechny spadají uh, do kompetence komisaře pro obchod. Například otázka toho, kde se schází Evropský parlament. To je v kompetencích Evropského parlamentu, předpokládám. Ale každopádně, pokud jde o dohodu CETA, tak CETA je momentálně ve stavu předběžného uplatňování a nedávno, uh, to už jsou tři roky, a proces ratifikace je velice čistý a jasný. Členské státy mají notifikovat, pokud se jim nepovedlo definitivně ratifikovat tuto smlouvu, pak se tato otázka vrátí na evropskou úroveň. Momentálně Kypr nepodal komisi žádné oznámení o tom, že se definitivně nepodařilo dohodu ratifikovat a nedal najevo, že takovouto notifikaci by hodlal zaslat. A tím pádem CETA je nadále ve stavu předběžné platnosti. Děkuji moc krát. Nyní je na řadě Rafael Glucksmann, prosím. Pane místo předsedo. Vážený pane uh, eh, místo předsedo, v Číně se eh, zneužívá situace, eh, jsou tam vyráběny naše boty i naše košile a nejsou dodržována pravidla pracovní právní ochrany. Takže mě by zajímalo, jak konkrétně máte v plánu eh, pomoci prostřednictvím obchodních opatření, tedy zajistit zlepšení situace a také dohled z evropské strany proto, aby nadnárodní společnosti přestaly porušovat lidská práva, také pravidla eh, cílená na ochranu životního prostředí. Co máte v plánu eh, jako konkrétní kroky? Chcete vytvořit možná nějaký černý seznam eh, podniků, které nerespektují předpisy, nebo případně nějaká cla? Děkuji vám za podrobné vyjádření. Uh, uh, uh, Děkuji za tuto otázku. Já musím říci, že nás velmi eh, znepokojuje zacházení s Ujgury a eh, vyzýváme Čínu, aby respektovala lidská práva. To EU již několikrát důrazně opakovala, včetně eh, na nedávném, během nedávného samitu EU Čína, kde to evropští lídři jasně řekli. A my budeme i nadále toto zmiňovat na bilaterálních a mezinárodních fórech. Ty, když se blížíme tedy k obchodu, tak eh, boj proti nucené práci, vykořišťování je priorita eh, pro EU, je to součástí platných umluv ILO a musíme to sledovat. Také projednáváme komplexní dohodu o investicích, jak eh, respektovat Eh, úmluvy ILO o nucené práci. Když se podíváme na zdroje zboží, tak mm, odkud přichází, musíme posoudit dodavatelské řetězce a návrhy na povinné nosti řádné péče. Eh, komisař Reinders eh, na tom pracuje. Obchod s tím ale úzce souvisí a my budeme mm, na tom spolupracovat abychom zajistili, že všechna rizika a dopady jsou posuzovány v celém dodavatelském řetězci a zboží, které vstupuje, eh, které je plodem nucených prací, se nedostane na evropský trh. Dále dovolte, abych zmínil sankční rámec eh, porušení lidských práv. Ehm, ehm, to se zodpovědný ve stávajícím ve stávající funkci. Někdo o tom mluví jako o evropském magnický akt. Je to spíše sankční režim, um, jako třeba zákazy cestování pro jednotlivce nebo um, poskytování prostředkům, subjektům nebo jednotl- fyzickým osobám. Je to tedy připravené a při- jsme připraveni uh, se posunout v tomto věci. A následná doplňovací otázka. Děkuji za odpověď. Co můžete dnes z nástrojů eh, obchodní politiky eh, použít, abyste, abychom už, aby se už ne eh, dováželo z, z podniků. Například v Spojených státech je zakázáno dovážet textil, kde se, mm, tam, pokud se používá nucení pracovníci z Ujgurska, můžete například využít naší legislativy proti dumpingu mm, při respektování sociálních, ekonomických a lidských práv, takže když se člověk oblékne v obchodě s oblečením v Evropě, tak aby nenosil na sobě produkty otroctví na druhém konci světa. Jistě mm, jsou věci, které můžeme dělat v rámci stávajícího rámce, jako zrušení jakožto zrušení nucené práce je jeden z základních principů VTO, takže to je podle pravidel VTO, je to podle bilaterálních pravidel. Eh, dohoda o investicích je stále předmětem jednání s Čínou. Uvidíme tedy, jak eh, budeme schopni aplikovat pravidla VTO. Co se týče, eh, tedy je důležité abychom měli informace o dodavatelských řetězcích a byli schopni vysledovat eh, určitý druh zboží až k té nucené práci. Na to musíme pracovat. Samozřejmě bojovat proti nucené práci je prioritou pro EU. Děkuji. Anna Kavačiny má další otázku. Děkuji, pane místo předsedo. My máme teď klimatickou krizi a vy jste se zavázal, že obchodní dohody budou eh, kompatibilní se zelenou transformací. To vítám. Ale také jste řekl, pařížská dohoda bude eh, prvkem až budoucích dohod. To je ale už příliš pozdě. My už jednáme teď v celým, prakticky celým světem. Zajistíte, aby i probíhající jednání, jako třeba s Novým Zélandem, už zohlednilo klimatická ochranu nebo prevenční princip. Budete posuzovat klimatický dopad stávajících obchodních dohod a organizovat revizní proces případně. Eh, Mercosur dohoda, to je z klimatického hlediska to nejhorší. Vy už jste o tom mluvili, experti to jasně říkají. Povede to k větší deforestaci, milion dalších emisí CO2 Moje otázka na vás. Souhlasíte, v tuto chvíli Mercosur nelze ratifikovat a naše ekologické, environmentální problémy nebudou vyřešeny nějakou přílohou nebo nějakým, nějakou deklarací. Jste připraveni znovu otevřít jednání, tak aby klimatické, environmentální a sociální ustanovení mohlo být eh, praxi vynutitelná? Děkuji. Yeah, uh, thank you uh, for those uh, questions. So first on Děkuji vám za otázky. Nejprve k pařížské dohodě a k tomu, že se jedná o zásadní aspekt uh, pro obchodní dohody. Toto je věc, kterou musíme požadovat uh, v rámci vyjednávacích směrnic. Je to tedy věc zaměřená do budoucna, to je pravda. Už jsme na to narazili v souvislosti se Spojeným královstvím a Komise se o to bude také snažit ve všech eh, budoucích dohodách. Máme tam už kapitoly eh, o obchodu a udržitelném rozvoji, včetně závazků z pařížské dohody, včetně tedy Mercosuru, k tomu se ještě dostanu. A platí to také pro eh, to, co se v současné době vyjednává s Novým Zélandem a Austrálií. Ale jak už jsem říkal, zaměřím se na to, zda je ještě možné nějak více prosazovat dodržování kapitoly eh, TSD, například při vyjednávání s Novým Zélandem. Další otázka. Je možné využít přeskumu stávajících obchodních dohod za účelem posílení kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji a eh, závazku z pařížské dohody? Ano, to je možné. Mimochodem se tím také zabýváme v u nadcházejícího přeskumu obecného systému eh, preferencí. Chceme to tam jasně navázat, mít tam konkrétní závazky z pařížské dohody. Potom Mercosur. Já myslím, že u Mercosuru už jsme se vyjádřili jasně. Budeme potřebovat něco skutečného, něco, co bude opravdu eh, provedeno v praxi, tak, aby ratifikace mohla pokročit ku předu. V současné chvíli ratifikaci navrhovat nebudeme, a i kdyby k tomu došlo, myslím si, že by byla neúspěšná. Vyslechla jsem si to, co jste teď zmínila, vyslechla jsem si také názor členských států a podle mne je situace jasná. My se také musíme vyjádřit jasně v tom smyslu, že eh, ta dohoda by neměla vést eh, k deforestaci nebo eh, zjednodušení této situace. Musíme se také podívat na to, co se děje v EU. Už jsme měli nařízení které bránilo eh, dovážení nelegálně vytěženého dřeva do EU, ale součástí zelené dohody je také to, že komise ještě předloží legislativní návrh, konkrétně příští rok. Jehož cílem bude zajištění eh, toho, aby EU žádala, bože, aby EU eh, kontrolovala také to, že jiné komodity než pouze dřevo nepocházejí z nelegálně vytěžených dřeva, tedy výrobky ze dřeva. My už jsme o tom začali vyjednávat s Brazílií. Komise se neformálně eh, spojila se zeměmi Mercosuru a snaží se zjistit, jaké závazky bychom se z jejich strany mohli zajistit, jak se vyhnout tomu, že se bude zvyšovat riziko eh, odlesňování. Podle mě se všichni shodujeme na tom, že touto cestou si musíme vydat. Navazující otázka. Ano, měla jsem ještě navazující otázky. Chci vám ale poděkovat za jasné odpovědi abych jenom zopakovala to, co jsem říkala. Takže nemáte v plánu znovu otevírat vyjednávání. To je jasná otázka. A potom, mohl byste si ještě podrobně vyjádřit k tomu, jaké jsou vaše plány eh, v rámci klimatické iniciativy eh, ve VTO? Úplně jsem to nepochopila. A ještě poslední otázka, také se týká klimatu. Víte, že téměř 100 členů parlamentu žádalo o to, aby byla eh, odstraněna ochrana fosilních paliv eh, z, energe, z, z energetické charty, tedy z této smlouvy. Zajímal by mě, jak v této souvislosti chcete postupovat a pokud nedojde k žádnému pokroku a reformě, tak eh, jak na to budete reagovat? Děkuji. Ano. Pouze stručně, protože jste položila tři otázky, tak nejprve znovu uh, otevření vyjednávání se zeměmi Merkoforu. To si myslím by nebyla ta nejjednodušší, eh, to nejjednodušší řešení. Vydáváme už desítky let a teď, kdybychom řekli, že to chceme znovu celé vyjednat znovu, to si myslím, eh, bychom ztratili kredibilitu jako mezinárodní partner. Také se velmi jasně eh, vyjádříme, pokud je o závazky v rámci ratifikace. Pokud se například se nám podařilo v této souvislosti dosáhnout dobrých výsledků s Větnamem, výbor INTA se do toho zapojil a Větnam provedl dost významné reformy na pracovním trhu a stanovil si konkrétní závazky, takže podle mě je to proveditelné také v rámci závazků eh, v procesu pre ratifikace a touto cestou se zabýváme. Dále, iniciativa eh, o obchodu a klimatu. Jak už jsem říkal, návaznost na vyjednávání o eh, ekologických službách a výrobcích to, to vyjednávání tedy se trochu zastavilo. My se ale budeme snažit na to navázat a mít něco na stole už eh, na příští radě ministrů. Takže spolupracujeme i s třetími zeměmi, s takzvanou rychlou skupinou, i s ostatními a snažíme se tuto práci eh, znovu nastartovat. A díváme se, jaké konkrétní eh, návrhy předložíme. A potom energetická charta a tato smlouva ta by měla umožnit členům eh, chránit investice do fosilních paliv, to byl hlavní cíl. Dále Sven Simon. Děkuji, pane místopředsedo. Já s vámi opravdu souhlasím, pokud jde o e, dohodu se zeměmi Mercosuru. Hodně toho zaznělo, ne všechno, co kolegové říkali, ale byla pravda. Například Bolsonaro několikrát zopakoval, že opustí pařížskou dohodu, pokud nebude uzavřena dohoda Mercosuru. Kolegyně říkala, že experti hovoří jasně. Ano, to je pravda, ale když se podíváte na posouzení dopadů komise, tak je to jasné, ale podle mne to souvisí ještě s řadou dalších věcí. Nejde pouze o jednu smlouvu. Když hovoříme o této smlouvě, tak hovoříme o tom, jaké místo Evropa zaujme ve světě. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že my jako Evropané máme buď možnost hrát nějakou úlohu na základě obchodních dohod, pokud je uzavřeme, a nebo nehrát žádnou úlohu, protože v tom případě nás nahradí jiní. Já bych vás chtěl požádat, abyste eh, toho dělal mnohem víc, abyste nám vysvětlil, proč ty dohody potřebujeme. A chtěl jsem se zeptat na VTO. Pan komisař Hogan představil nový a pragmatický přístup k VTO a tvrdil, že určitá kritika eh, od Spojených států je právně odůvodněná. Souhlasíte s tím a na závěr máte v plánu hledat řešení eh, k tomu mechanismu řešení sporů a v této souvislosti, co přesně plánujete podniknout, jaké kroky? Ano, tak nejprve k dohodě Mercosur. Už jsme o tom jednali, ale je pravda, že dohoda s Mercosurem je první dohoda, kde budou země Mercosuru eh, fungovat jako globální partner a pokud tu dohodu ratifikujeme, tak eh, z toho poplyne významná výhoda. Bude to mít významné geopolitické dopady a jak už jsem říkal na začátku, Evropa může mít eh, vliv v určitých oblastech pouze, pokud se nějak eh, zaváže, zapojí eh, ve spolupráci s dalšími partnery. Pokud ne, tak eh, takovou možnost mít nebudeme. Důležité je také podívat se ale na to, jaké obavy souvisí s odlesňováním, s pařížskou dohodou a tak dále. Na tyto obavy musíme reagovat a snažit se je vyřešit. To já samozřejmě mám v plánu. Potom další otázka. VTO a mechanismus pro řešení sporů. Ano, je to pravda. Když se podíváme na přístup, který, který k tomu zaujaly Spojené státy, je pravda, že některá kritika je opodstatněná, například délka řízení v rámci mechanismu řešení sporů. Dnes se stručně zmiňoval ten spor uh, eh, a Boeing, trval asi 15 let, než se podařilo dosáhnout urovnání a svět je navíc teď úplně jiný, než byl před 15 lety. Takže podle mne je určitá kritika opodstatněná, ale tak jako tak, na straně Evropské unie, to zdůrazňují, budeme potřebovat závazný dvoukrokový eh, systém nebo mechanismus řešení sporů. A navíc musí být obnovena funkce odvolacího orgánu. Snažíme se zapojit společ, společně se Spojenými státy do diskuze o tom, jak by ten eh, odvolací orgán měl vypadat. Snažíme se také navázat na to, co již existuje. Díváme se, jak systém eh, řešení sporu existoval v minulosti a je to věc, na které jsme ochotni dále pracovat. Navazující otázka? Ne, děkuji, navazující otázku nemám. Bylo to pro mě velice přesvědčivé, ta odpověď, děkuji vám. Lot. Next. Děkuji vám a nyní je na, na řadě Jan Zahradil, který se účastní dálkově, takže prosím připojte ho. Děkuji vám moc krát, já doufám, že mě slyšíte. Děkuji vám, pane komisaři Dombrovský, si já doufám, že se máte dobře. A chtěl bych eh, chvíli teď hovořit o Ázii, protože to je podle mého názoru centrum ekonomického růstu a také budoucího obchodu. Dovolte mi prosím dvě poznámky. Jedna k Číně, která už tu byla zmíněna několikrát. Čína je samozřejmě eh, obtížný partner, to všichni víme, ale myslím si, že si nemůžeme dovolit přijít o čínský trh a o Čínu jako obchodního partnera. A proto nemáme důvod volit tu konfrontační cestu Spojených států. Chystá se investiční dohoda a já se ptám, jak vidíte časový rozvrh této dohody? Jak vidíte šanci, že budou tato vyjednávání dotáhnuta do konce? A e, jaké jsou vaše myšlenky nad rámec této dohody? Co si myslíte o tom, jak postupovat s Čínou e, i dále? A za druhé, máme tu země ASEAN. Některé z nich e, se do jisté míry staví proti Číně. Máme dohodu o volném obchodu a investiční dohodu s nejméně jednou z těchto zemí, což je Větnam. Jaká bude vaše obchodní strategie vůči zemím ASEANu? Jak si myslíte, že bychom měli zacházet eh, s těmito eh, zajímavými a důležitými zeměmi? Tak na doplňující otázku budete mít pouze 30 sekund, pane Zahradile. Děkuji vám moc krát za tyto otázky. Tak nejprve k časovému rozvrhu ohledně eh, dohody o investicích s Čínou. Summit EU Čína, Čína v roce 2019 předložil časový harmonogram, podle kterého mělo být dosaženo dohody do konce roku 2020. A Čína opakovaně zdůrazňovala svou ochotu dokončit tuto dohodu eh, do konce roku 2020. My z naší strany jsme k tomu samozřejmě otevření, ale zdůrazňujeme, že obsah je důležitější než termíny. Je třeba, abychom tam měli eh, citlivě vyvážené všechny ekonomické vztahy a abychom mohli dokončit tuto dohodu, musí být naplněny požadavky přístupu na trh. Nepotřebujeme jakoukoliv dohodu. Potřebujeme takovou dohodu, která by uvedla eh, rovnováhu do našich ekonomických vztahů. Pokud taková se nám povede tento rok, tak to bude samozřejmě skvělé, ale to podle toho, co v ní vlastně bude obsahově. A potom, pokud jde o přístup k zemím ASEANu, tak tomu se aktivně věnujeme. Vyjednáváme o dohodě o volném obchodu s Indonésií, což je největší a nejlidnatější země ASEANu. Nicméně ta vyjednávání pokračují celkem pomalu. Jsou tam určité obchodní iritanty, například očekáváme, že indonéská vláda zruší zákaz dovozu evropských alkoholických nápojů, eh, který zavedla jako reakci na politiku obnovitelné energie a eh, za jejich vnímanou diskriminaci palmového oleje a souvisejících produktů. Nicméně my tedy komunikujeme se zeměmi ASEANu, máme dohodu s Větnamem, máme dohodu se Singapurem a jednáme s dalšími zeměmi. Je tu i zájem na určité regionální dohodě EU-ASEAN, Nicméně zatím bych řekl, že existuje celkem malá konvergence ohledně podoby této dohody. Takže prozatím budeme pokračovat v pracích na bilaterálním základě. Děkuji. Doplňující otázku, Jané? To je v pořádku, já nevyužiju těch 30 sekund. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane Dombrovský si. Děkuji moc krát a přeji vše nejlepší, Jané. A další otázku položí Samira Rafaela. Dobrý den, eh, pane komisaři, já se chci zeptat na imič mezinárodního obchodu v posledních letech po ratifikaci ehm, dohod o obchodu a investicí, které čelí problémy v národních parlamentech, jako je CETA, Mercosur. A my se domníváme, že my musíme prosazovat eh, to, že obchod má výsledky pro životní prostředí i pro další aspekty. Co uděláte pro zlepšení image mezinárodního obchodu? Například, jak využijete novou pozici Ehm, nového, eh, nového ehm, úředníka zodpovědného za obchod pro zajištění toho, aby naši partneři respektovali dohody a eh, budete toho respektovat během eh, jednání o předratifikací dohod. Ano, image mezinárodního obchodu to je věc, kterou musíme řešit. A je to v našem zájmu. Protože i když se podíváte na to matematicky, tak EU má významný přebytek obchodní. Takže odpojení se od světa pouze sníží ekonomický rozvoj EU a může jenom snížit naši prosperitu což není dobré. Takže musíme lépe vysvětlovat, co nám obchod přináší a řešit nedostatky, které jsou. Dále jste zmínil toho eh, eh, představitelho zodpovědného za dodržování pravidel v obchodu to bude důležité, jak budeme uplatňovat pravidla, jak budeme straňovat bariéry pro evropské firmy. To je něco, co už děláme a budeme to dělat více systematicky, důsledněji a to přinese skutečné benefity firmám, ehm, role CTFO před ratifikací. To je třeba eh, proskoumat. Nejprve potřebujete dohodu, abyste ji mohli klikovat, A, ale je možné se na to podívat. A pak potřebujeme komunikovat s evropskými firmami, především malými a středními, jak mohou profitovat z mezinárodního obchodu a to je například eh, ten portál přístupu na trhu, kde budou informace dostupnou formou ve všech jazycích a se zaměřením na malé a střední podniky. Takže to je, tady je hodně práce, je to práce v našem zájmu, jak ekonomicky, eh, pokud máme tedy prosazovat náš přístup mezinárodně. Máte doplňující otázku? Ano. Děkuji za vaši odpověď. Mám doplňující otázku. Jeden ze způsobů, jak zlepšit image obchodu, je, že ukážete eh, to, že to přináší hodnotu všem. Ženy nedostávají um, svůj eh, jaksi spravedlivý podíl z toho obchodu. Ženy mají 40 eh, pro, méně než 40 pracovních míst související s obchodem. Vy jste komisařem pro ekonomiku, která funguje pro lid. Zajistíte aby obchod fungoval i pro ženy, a uděláte to tím, že budete mít ambiciozní genderové kapitoly v každé nové modernizované dohodě. Ano nebo ne? Děkuji. Obchod a gender už je součástí kapitoly o udržitelném rozvoji. Jsou tam ustanovení o nediskriminaci. Každopádně musíme udělat víc v této věci. A DG Trade dělá studii o účasti žen eh, na obchodu, čímž tedy eh, máme data, na kterých je založena naše práce. Dále se zaměřujeme na služby, eh, děláme analýzu Eh, hodnocení dopadu udržitelnosti a pracujeme na multilaterálních eh, otázkách deklarace z Buenos Aires, obchod a posílení žen v, v rámci VTO. Jednáme o příslušných kapitolách eh, obchod a gender a jednáme o potom v asociační dohodě EU Chile, což může sloužit jako příklad pro ostatní obchodní dohody. To tedy posílíme a bude to součástí širší práce, protože připravíme genderový akční plán, pro eh, cíky 21-25, externí vztahy a obchod bude důležitým prvkem. Děkuji. Udo Bulman má otázku jako další. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pane ehm, designovaný komisaři, eh, potřebujeme novou kapitolu v obchodní politice EU Mm, SDG musí být mm, hlavním cílem a druhým prvkem je vynutitelnost těch zlepšených dohod. Dejte mi vědět, co vidíte mm, jako mezi svými možnostmi jako o komisař pro obchod, jaké nástroje použijete pro lepší vynutitelnost TSP s partnerskými zeměmi, které neplní to, co slíbili, jste připraven se jim ten status odejmout. V Africe je jenom 5 dovozů, ale 50 beneficientů GSP. Co tedy eh, udělat, jak zlepšit schopnost zemí eh, splnit nebo řeščelit svým výzvám? Děkuji. Co se týče vyplatnitelnosti obchodu a udržitelného rozvoje, tak o tom jsme již hodně mluvili. Co se týká stávajících ustanovení, nyní chceme zajistit eh, více systematického eh, přístupu díky tomu eh, představiteli pro obchod což bude rych, fungovat rychleji. Bude tady jeden bod, kde se budou moci dávat stížnosti, včetně z občanské společnosti, tedy jasná cesta, jak otevírat ty otázky v příslušných kapitolách s českými státy. Takže systematičtější uplatňování díky tomu toho hlavní vysokého představitele nebo nejvyššího představitele pro obchod a jak to uděláme, budeme dělat do budoucna oblasti. Tady chci zase upozornit na ten francouzský dokument, který poskytuje určité cesty a postupy, který je možné zkoumat. A tím budem, urychlíme revizi našeho akčního plánu TSD a budeme eh, dělat odpovídající studie, abychom mohli zkoumat způsoby, jak to spojovat s snižováním tarifů například. GSP posílí vazbu mezi udržitelností um, a mm, GSP příští rok. A zda budeme připraveni um, odejmu preference GSP. Ano, jsou tady nějaké mm, precedenty, například Kambodža, ale to je spíše poslední možnost, když nebudeme schopni ehm, dosáhnout eh, významných výsledků, protože GSP se týká rozvojových zemí, nejméně rozvinutých zemí a samozřejmě my musíme být opatrní a také mít na mysli sociálně-ekonomické dopady. Udo? Děkuji, pane komisaře. Podíváme se mm, na STG 15. Ehm, eh, komise přijde s eh, návrhem řádné péče pro sektor lesnictví. To je důležitý krok vpřed. Jak to bude ale zapracováno do Markosoru například. Tam jsou velké problémy. Slyším z EPP, od kolegů velice často, buďte opatrní, nemůžete Eh, dát eh, veškeré to břímě na ty podniky, korporáty. Eh, a to znamená automaticky zvýšit standard v těch dohodách, ale já se chci vrátit k té uplatnitelnosti, to je něco jiného. A také je to něco jiného než sledování a mediace. Takže jak zlepšit Mercosur, jak zajistit due diligence a lepší, doufejme, standardy Mercosuru, aby se eh, dosáhlo uplatnitelnosti nebo pravidel pro lesnictví. Mercosur, tak to jsme již mluvili, eh, budeme se zaměřovat na eh, závazky před ratifikací, to je nejreálnější cesta a uvidíme, zda Mercosur, především Brazílie, budou připraveni přijít s jasnými závazky v této oblasti. zda tam bude uhmatatelné zlepšení, co se týče def, odlesňování, deforestace. Dále, co se týče diligence, tak eh, bude povinný due diligence v první polovině příštího roku. To je spíše horizontální návrh a v kontextu deforestace přijdeme s legislativním návrhem, jak jsem také řekl, eh, bychom zajistili že poptávka EU po komoditách nebude od, pocházet z eh, odlesněných oblastí, bude to tedy horizontální legislativa EU. A už teď máme nařízení, které brání vstupu do EU nelegálně vytěženého dřeva. To je věc, kterou můžete dělat horizontálně, to bude relevantní i pro Mercosur a budeme muset um, Eh, pracovat na těch eh, závazků před ratifikací, abychom dosáhli významné zlepšení. Nelly Kanvinsky, remote, prosím. Uh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo, vážený uh, pane místo předsedo komise. Strategické investice na úrovni členských států musí být podpořeny eh, závaznými zařízeními a mě by zajímalo, zda máte konkrétní nástroje eh, s politickými aspekty, tak aby to eh, nepodporovalo soudržnost. Pardon, aby to, abychom podpořili evropskou soudržnost. Ano, děkuji. Takže eh, otázka týkající se nátlaků ze strany třetích zemí. Dostáváme se zase k tomu souboru nástrojů na ochranu eh, obchodu a řadu aspektů už máme, které fungují. Musíme je lépe využívat, ale pokud je konkrétně o nátlak eh, vyvíjený třetími zeměmi, tam chápeme to tak, že se jedná o eh, nátlak ze strany třetích zemí, které ale nerespektují pravidla v rámci VTO, to znamená, že jde v zásadě o porušování pravidel VTO. Komise bude mít eh, Komise bude překládat příští rok legislativní návrh zaměřený právě na toto, na nástroje, které budou moci bojovat proti nátlaku ze strany třetích zemí, tak, aby EU mohla reagovat účinně v případě takovýchto kroků třetích zemí. Možná to v některých případech bude vypadat trochu eh, nebo v některých případech se může jednat o protekcionistické eh, kroky, ale jindy to může být zase sledování konkrétních politických cílů ze strany třetích zemí, což potom eh, narušuje jednotu. Takže my budeme muset eh, na toto reagovat, budeme toho muset být schopni a budeme také muset chránit konkrétní odvětví a společnosti, na které to cílí. Dále Musíme být schopni efektivně využívat naše nástroje na ochranu obchodu, už jsme to dost podrobně projednávali před chvílí. Máte navazující otázku? Děkuji. V kontextu eh, ekonomické, ekonomické obnovy a posilování odolnosti jaký přístup, nebo jaký přístup chcete zaujmout k strategii otevřené strategii pro autonomii a jak to bude zapadat do strategie politiky sousedství. Ano, když hovoříme o eh, otevřené strategii eh, autonomii a o odolnosti evropské ekonomiky, tak jedna z důležitých věcí, které vyplývá, je odolnost eh, dodavatelského řetězce. A zabýváme se tím, co musíme udělat, abychom eh, v některých oblastech nezáviseli na jednotném dodavateli nebo um, jediné zemi. Například pokud je o zdravotnické dodávky, se to ukázalo při krizi um, korona, koronavirové krizi. Ukázalo se, že v této eh, oblasti ještě existují nedostatky. Takže my pracujeme na posílení ekonomické odolnosti a zabýváme se různými možnostmi. diversifikace, zkrácení eh, dodavatelského řetězce, dělání zásob a tak dále. Máme celou řadu různých nástrojů, které můžeme vzít v potaz. A je pravda, že v některých věcí, eh, v některých oblastech můžeme mít kompetitivní výhodu, například pokud eh, určité zásoby mají sousedící země. Takže určitě se na to zaměříme, ale důležité je také poznamenat, že na konci celého toho procesu se jedná o rozhodnutí konkrétních hospodářských operátorů, takže je důležité také podívat se na to, jak probíhá přesně interakce mezi veřejným a soukromým odvětvím. Děkuji. A nyní má slovo Emanuel Morel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Všichni tady asi sdílíme přesvědčení, že Evropa musí být respektována v obchodní oblasti, ale není tomu tak vždy. Když se podíváme například na příklad, který už zazněl, eh, extrateritorialita amerického práva. Eh, v parlamentu jste se vyjádřil skepticky k eh, nástroji zaměřenému na Irán a na americké sankce, ale když se podíváme dva roky poté na výsledky, tak jste měl pravdu. A mě by zajímalo, jak tedy máme zajistit, aby nás ostatní respektovali. Je to otázka sice suverenity, ale také kredibility. A další otázka. Někdy se tady o jedné věci, respektive o jedné věci se tady nikdy neho, neho, nehovoří a to jsou padělky. Padělky představují 85 uh, eh, milionů eur Představuje to zničená pracovní místa, malé a střední podniky, které krachují a tak dále. Co konkrétně potom děláme v této věci, například u prevence a potom také u e, stíhání? Dále, hovořil jste o SPG. Před několika týdny parlament téměř jednomyslně schválil usnesení o e, Filipínách, o GSP+, ale my ze strany komise žádnou odpověď na toto nemáme. A teď jste tady s námi, takže e, zajímala by mě vaše odpověď, prosím. Ano, děkuji vám. Děkuji za položené otázky. Nejprve tedy k extrateritoriálním eh, účinkům sankcí přijímanými třetími zeměmi. To je rozhodně věc, která nám dělá obavy. Jak jistě víte, EU neuznává z právního hlediska extrateritoriální sankce eh, třetích zemí. Domníváme se, že to jde proti mezinárodnímu právu. A máme jako hlavní nástroj eh, blokující statut, který může pomoci našim hospodářským operátorům, eh, na které by například cílil nějaký americký rozsudek. Takže díky tomu je také možné eh, nahradit škody vzniklé. I nadále tedy posilujeme eh, evropský názor a naše stanovisko tedy k, extrateritoriálním sankcím. Bude to i součástí sdělení, které bude zveřejněno v prosinci. Je to sdělení zaměřené na posílení evropské hospodářské suverenity či autonomie. Tady si můžeme zabývat konkrétní terminologií, ale každopádně tento aspekt bude důležitým a bude obsažen v tom sdělení. Vaše další otázka se týkala padělků. Ano, to opravdu je věc, která nám dělá velké obavy. Z toho důvodu všechny naše obchodní dohody mají ustanovení na toto téma a cílem toho ustanovení je zajistit efektivní ochranu um, práv duševního vlastnictví. Z toho důvodu také máme například dohody o ochraně zeměpisného označení. A je to také důvod, proč na to často navazujeme. Kontrolujeme seznam ehm, operátorů, kteří využívají nějakým způsobem eh, a opakovaně padělky. Také vedeme dialogy o právě duševního vlastnictví s prioritními zeměmi, což je například Čína, z ní většina padělaných výrobků pochází. A také máme programy technické spolupráce s mnoha zeměmi eh, z této oblasti. A vaše poslední otázka. GSP Plus a eh, konkrétně Filipíny. Pokud je eh, o ně, tak já jsem ochoten se na to podívat a znovu se k tomu ještě vyjádřit v budoucnosti. Uvidíme, jak přesně komise plánuje v této věci jednat. Navazující otázka máte? Ano, mám navazující otázku. Říkáte, že máme nástroje pro uh, boj proti padělkům, ale očividně to není příliš účinný nástroj, protože v roce 2013 uh, eh, se zvýšil dovoz, dovoz eh, padělaných výrobků o 3,9% a potom uh, o několik let později to bylo už eh, nárůst o 7%. Týká se to zvláštně Číny a my víme, že tisíce uh, továren v Číně dělají pouze padělky, jsou na to přímo zaměřené a nic jiného nevyrábí, takže jak my můžeme v této věci uh, zasáhnout? Vy jste hovořil o vyjednávání s Čínou, já tady souhlasím s panem Glucksmanem, zvláště pokud jde o Eh, nucenou práci a pracovně právní ochranu, ale tady jde konkrétně o mm, padělané výrobky, když se využívá například kanál eh, Alibaba, dělá mi to velké obavy. A pokud je o extrateritorialitu, není ten problém způsoben eh, například tím, že my 80% veškerých energií splácíme v dolarech, v amerických dolarech. Vím, že možná stále ještě jste ve skupině, nebo byl jste ve skupině, kde jste se zabývali tím, jak zvýšit viditelnost eura v těchto oblastech, jak přejít na platby v eurech. To se mi zdá zásadní. Děkuji. Ano, pouze velmi stručně. Pokud je o padělky, samozřejmě je to velmi závažný problém a je to také problém eh, ochrany našich vnějších hranic, eh, dodržování stanovených předpisů a jsou to také úkoly celních zpráv. Pokud je o ochranu eh, život, eh, práv duševního vlastnictví, to už jsem říkal, věnovali jsme tomu eh, dialog, který vedeme zvláštně s prioritními zeměmi a tam Čína rozhodně patří. 18 pardon, 80 zabaveného padělaného zboží pochází z Číny a z Hongkongu, takže je to problém, o kterém víme a budeme v této souvislosti na Čínu i nadále vyvíjet tlak. Dále platby amerických dolarech a um, mezinárodní úlohu eura. Já jsem pracoval na tom, abychom posílili úlohu eura v této věci uh, už před několika lety. Jsem se tím zabýval a, jak jsem říkal, bude se vydávat sdělení o evropské suverenitě či autonomii, kde se budeme snažit mimo jiné posílit uh, úlohu eura v mezinárodním obchodě. My jsme už eh, během předchozího volebního období za komisi jedno sdělení předkládali a teď se chystá další. Budeme se také zabývat tím, jak zjednodušit ehm, mezinárodní obchodování v eurech, jak zlepšit spolupráci, jak zajistit eh, úspory v eurech, jak zjednodušit mezinárodní platby v eurech a tak dále. Takže zabýváme se různými aspekty této problematiky. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že mezi, silnější mezinárodní eh, úloha eura povede k dalším výhodám pro EU, že to pro nás bude přínosné. Děkuji. Děkuji. Další otázka eh, Charles Pidgemont. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane Dombrovský si. Evropská obchodní politika eh, je jednoznačně největší nástroj zahraniční politiky. Eh, musíme exportovat demokracii do celého světa a právě proto je velice důležité, abychom byli konzistentní a bránili demokracii a právní stát a lidská práva i uvnitř Evropské unie, což neděláme dostatečně, podle mého názoru. Nicméně jsme tu proto, abychom si vyslechli váš závazek pokud jde o lidská práva, tak na těch bych chtěl trvat. Nedodržujeme je dostatečně. Jak konkrétně bude komise postupovat, aby zajistila, že zboží vyrobené nebo pocházející z porušování lidských práv nebude v Evropě uváděno na trh a nebude prodáváno evropskými společnostmi. Děkuji vám za tuto otázku. Pokud jde o porušování lidských práv, myslím si, že Evropská komise má velice jasnou pozici. Musíme potírat porušování lidských práv. Už jsem se zmínil o lidskoprávním sankčním mechanismu, který Evropská komise už v podstatě má připravený. Já jsem se tím zabýval ve své současné funkci takže doufám, že komise bude brzy eh, schopná posunout se vpřed s mechanismem lidskoprávních sankcí. A obchodní politika tady sehrává důležitou roli samozřejmě. No, proto trváme na tom, abychom s mezinárodními partnery vyjednávali o respektování lidských práv a aby klíčové umluvy ILO týkající se pracovního trhu, pracovních práv, a potom věci, jako je dětská práce nebo nucená práce, eh, byly také respektovány. A jak jsem se už zmínil, momentálně komise pracuje na návrhu povinné due diligence, podle které budou evropské firmy mít povinnost znát hodnotový řetězec a postarat se o to, aby neodebírali zboží a komodity, které vznikly při porušování lidských práv. Takže to bude další konkrétní nástroj, kterým budeme vymáhat předpisy. Děkuji moc krát za tato slova, děkuji za odpověď. A konkrétně by mě zajímalo, jaká opatření komise učiní, proti zemím nebo firmám, které mají politické vězně anebo persekují dizidenty na svém území. Děkuji vám. A tím se vracím k obchodu a lidským právům. Máme konkrétní příklady kdy jsme zjistili porušování lidských práv v nejrůznější podobě a měli jsme možnost na to zareagovat. Možnost je, jak říkám, neodebírat zboží nebo komodity, u jejichž produkce byla porušena lidská práva. A v případě situací, kdy udělíme jednostranně obchodní preference, můžeme tyto jednostranné obchodní preference pozastavit Diskutovali jsme nedávno o obecném systému preferencí a o situaci v Kambodži například. A potom, jako poslední možnost, můžeme ustoupit od dohody o volném obchodu se třetí zemí, která porušuje lidská práva. U toho je samozřejmě potřeba si uvědomit, že musíme vyvíjet tlak na našeho partnera, a k takovýmto opatřením se uchylovat opravdu eh, v případě nejvyšší nouze. Děkuji moc krát. Další otázku položí Sean Kelly, který je připojen eh, dálkově. Takže prosím, spojte ho. Děkuji vám moc krát, eh, pane předsedo. A dobrý den, pane komisaři. Eh, já hovořím za delegaci EPP eh, e a eh, jsem rád, že váš premiér vám svěřil tuto práci, když už Phil Hogan není v této pozici. Myslím si, že nikdo se na to nehodí více než vy. Myslím si, že ve vás mohu říci, že jsem rád, že jste zdůraznil důležitost vymáhání obchodní politiky a souvisejících dohod a také pomáhat malým a středním podnikům na nových trzích. Já bych chtěl položit několik otázek na Čínu, ale vy už jste je mezi tím zodpověděl a to poměrně obšírně. Nicméně evropsko-čínské vztahy jsou důleži- na důležité strategické křižovatce eh, a pokud jde o region ASEAN, tak jak vnímáte obchodní a investiční vztahy s širším regionem ASEAN? Vy jste zmínil Větnam a Indonésii. A eh, co ta širší oblast? To by mě zajímalo. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Vy jste položil několik důležitých otázek ohledně eh, vymáhání obchodní politiky, eh, ohledně zlepšování situace našich malých a středních podniků, aby mohli těžit z obchodních dohod. To všechno jsou eh, důležité oblasti práce. A pokud jde konkrétně o vyjednávání se zeměmi ASEANu, tak ta probíhají, probíhají s Indonésií. Už jsem zmínil, že tam jsou určité třecí plochy, určité obchodní iritanty. E, pak jsou tam otázky, které brzdí vyjednávání s Malajzií a Tajskem. Takže musíme pokračovat v této práci a snažit se odblokovat situaci a pokračovat v těchto vyjednáváních o obchodních dohodách. Už jsem taky zmínil možnost dohody mezi regiony, o tom probíhají určité diskuze. Nicméně zatím eh, nenacházíme eh, příliš společnou řeč, eh, jak na těmi dvěma stranami, a to ani u nás, na naší straně interně. Ohledně toho, co všechno by ta dohoda měla pokrývat, zejména jsou problémy s otázkami, jako jsou služby, veřejné zakázky, o udržitelný rozvoj, Zkrátka takovéhle aspekty, které jsou obsaženy v moderních dohodách o volném obchodu. Souhlasím s tím, že je to nicméně důležitý region a budeme se jim dále zabývat. Tak Šone, máte doplňující otázku? Ano, velice stručně a děkuji za jasnou odpověď. Pane Dobrovsky, si. Ožehavým bodem e, čínské otázky je samozřejmě Tajvan a pokus diverzifikovat eh, naše ekonomické zájmy se stejně smýšlejícími partnery komplikuje vyjednávání o nových eh, investičních dohodách s Tajvanem. Děkuji vám. Děkuji za otázku na Tajvan. My jsme o tom už stručně diskutovali. My jsme i nadále v úzkém dialogu s Tajvanem o investicích. Už jsem zmínil, že před deseti dny proběhlo velké Evropské investiční fórum, vlastně první Evropské investiční fórum na Tajvanu, zorganizované eh, Evropským úřadem pro eh, ekonomiku a obchod. Účast byla velká, eh, 1400 účastníků, což ukazuje zájem z evropské strany. A pokud jde o vyjednávání dohod, tak důležité tady je správné načasování, správné pořadí. Takže okamžitou prioritou je dokončit investiční dohodu s Čínou. Na tom pracujeme a jakmile budeme mít více jasno ohledně dohody s Čínou a zejména ohledně jejího obsahu, pak budeme mít příležitost se zamyslet nad eh, koherentnějším souborem pravidel, které by platily pro evropské investice v celém regionu. Děkuji vám. Děkuji a eh, nyní je na řadě Marek Belka. Prosím. Thank you. Mm, I have two questions. One about... Děkuji, měl bych dvě otázky. Jedna se týká Brexitu jsme ze strategického hlediska eh, připraveni na to, že nebude dosažena dohada. Jaké možné eh, scénáře se nabízí podle evropského názoru, eh, kterými cestami by se Británie mohla vydat? Jaké dopady to bude mít pro jednotný trh? Jak se můžeme připravit? To je všechno jedna otázka. A druhá otázka. Dovolte mi takovou filozofičtější otázku či zamyšlení. Týká se to vašeho portfolia. Nebo lépe řečeno pracovní nálože, která se na vás chystá. Jako zástupce komise v Euroskupině se budete muset zabývat také finančními otázkami, kromě těch měnových samozřejmě, ale uh, asi dost těžko obchodními záležitostmi. A podle mého názoru v důsledku toho budete muset být opravdu uh, velice podrobně zapojen do toho, co jste dělal až do posud ve finančních otázkách. Já si myslím, že vás čeká tedy eh, časově velice náročné, komplikované portfolio obchodu, ale zároveň vám zůstává to, které jste měl už předtím a to i po té, co vám bude mm, pomáhat paní komisařka McGuinnessová. Takže mě by zajímalo, zda je možné mít dva nebo možná dokonce i tři eh, pracovní úvazky na mm, tedy plné pracovní úvazky. Zároveň je možné to vykonávat. Děkuji. Děkuji vám za otázky. Takže Nejprve otázka číslo jedna, Brexit. Nejprve je samozřejmě v zájmu obou stran, abychom dosáhli dohody a oběma nám jde o to, abychom měli navázané úzké pracovní vztahy. Na tom v současné chvíli pracujeme. Máme pracovní skupinu, eh, která se zabývá Spojeným královstvím, s tím velice úzce souvisí eh, obchod a te, eh, pokud je o načasování, tak dohody se musí dosáhnout tento měsíc. Velice intenzivně na tom pracujeme. Zároveň ale víme, že otázky týkající se um, stejných podmínek pro všechny nebo rybolovu, tam je nutné dosáhnout ještě dalšího pokroku, předtím než se domluvíme. A další věci eh, se týkají vnitřního trhu. Komise i parlament se v této souvislosti vyjádřili jasně. Respektování stávající dohody je nutné k tomu, abychom mohli pokračovat v budoucnu v dalších obchodních vztazích. Takže kontext není jednoduchý, ale my na tom pracujeme. A paralelně připravujeme ještě sdělení o připravenosti, tomu tak říkáme. Je to vlastně dokument, který aktualizuje stávající informace, zaměřuje se na jednotlivá odvětví a jednotlivé zúčastněné strany a Nabízí se tam několik různých eh, možných výsledků vyjednávání. Chceme být tedy připraveni a to eh, včetně situace, kdy se nedosáhn- nepodaří dosáhnout dohody. Takže máte pravdu, nemůžeme vyloučit eh, žádný výsledek, ale zabýváme se, pracujeme na tom pozitivním výsledku, předpokládáme, že se ho dosáhne. A potom druhá otázka týkající se pracovní zátěže. Moje úloha jako výkonný místopředseda spočívá v tom, že musím zajistit koordinaci a strategic, udávání strategického směru v eh, hospodářské oblasti a tady bych řekl, že přímé znalosti a povědomí o obchodu, to je velice pozitivní, bude mi to užitečné. Hodně jsme jednali o tom, jak zasadit obchod do širšího hospodářského kontextu, do uh, evropských politik obecně. A tady moje koordinační úloha uh, jako místo předsedy bude podle mne velice důležitou výhodou. Pokud je ještě konkrétněji o tu pracovní zátěž, která mě čeká. Chci poznamenat, že máme tři, místo, tři výkonné místopředsedy a e, ta úloha je stejná. Mají koordinační úlohu a zároveň mají přímé odpovědnosti v nějakém eh, portfoliu. Já jsem se zabýval FISMou, DigiFisma a teď, pokud ne potvrdíte v této roli, tak budu mít na starosti obchod. Zároveň ale budeme mít komisařku pro finanční služby, která se zabývá tedy e, přímo finančními službami. A já jsem chtěla říci, že Obchod je už tak jako tak součástí mých činností. Já už se zabývám obchodními otázkami i v funkci, kterou zastávám nyní. A máte pravdu, FISMA bude i nadále součástí mého klastru, součástí mých povinností, ale tam budu vykonávat koordinační úlohu jako místo předseda. Chtěl jsem říci, že takto to funguje, toto je podstata um, této role a prozatím se zdá, že všichni tři místo předsedové uh, svoji pracovní zátěž zvládají. Já jsem ochoten a také schopen eh, se zapojit do obchodní politiky a věnovat se jí velmi podrobně. Máte navazující otázku? Ano, pouze stručnou. Pokud vám jde tedy o to, abyste obchod eh, zapracoval nějak obecněji do celkové hospodářské politiky, v tom případě byste si do portfolia eh, mohli ještě přidat také průmyslovou politiku, tak, abyste měl vlastně čtyři plné pracovní úvazky. Děkuji. Ano, to je spíše taková poznámka než otázka. Pokud je o průmyslovou politiku, jistě víte, že to má na starosti pan komisař Breton, ten se zabývá průmyslovou politikou a je pravda, že průmyslová politika je součástí hospodářských politik, ano. Když se zase podíváme na koordinaci některých politických oblastí, tak um, v obchodě jsou některé aspekty průmyslové politiky, koordinuje to paní komisařka Vestegerová a některé z nich zase já. Podle mne je ale důležité, abychom zajistili koherentní přístup a zohlednili jednotlivé eh, hospodářské oblasti. Děkuji. Pouze bych k tomu poznamenal, že to není kritika. Chtěl jsem pouze eh, vyjádřit svůj obdiv. Dobře, skvělé. Teď bude mít slovo Saskia Brickmon, prosím. Děkuji. Pane Dombrovskis, vy jste zopakoval několikrát, že obchodní politika musí sloužit eh, evropským zájmům. Zároveň ale musíme zajistit eh, ochranu našich eh, hodnot a našich norem. Je pravda, že vaši předchůdci spíše eh, uzavírali obchodní dohody, než že by zajišťovali respektování eh, kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji. A já myslím, že dnes je to zcela zásadní. Abychom byli kredibilní, tak potřebuji vaši konkrétní odpověď eh, k několika věcem. Na základě čeho tvrdíte, že obchod nastartoval pozitivní dynamiku s Větnamem? Že je exemplární, kolik nespravedlivých kolik nespravedlivých procesů, odsouzení eh, ke smrti a tak dále ve Větnamu. Eh, nakolik z nich musíme počkat předtím, než aktivujete tu doložku o eh, ochraně lidských práv, která je v obchodě. Dále jste hovořil o možnosti přijímání jednostranných opatření a je možné zakázat na přístup výrobku na, našich, na náš trh, které, jsou tedy, které byly um, vyrobeny na základě nucené práce. Je ale pravda, že k tomu dochází a mne by zajímalo, zda máte v plánu podmínit eh, vyjednávání o investičních dohodách eh, něčím podobným a máte v plánu přijímat takové, takováto jednostranná opatření, to znamená zakázat přístup na náš trh eh, výrobkům, které byly vyrobeny na základě nucené práce? Děkuji. Ano, děkuji za otázky. Nejprve tedy dohoda o volném obchodu s Větnamem. Samozřejmě také máme obavy týkající se situace v oblasti lidských práv ve Větnamu, včetně eh, otázek souvisejících se svobodou tisku. Zároveň jsem ale zaznamenal, že došlo k pokroku za posledních asi 10 let, konkrétně v oblasti socioekonomické a částečně je to také díky tomu, že my jsme se do problematiky zapojili my můžeme vyvíjet nějaký vliv pouze v případě, že se do něčeho zapojíme. Pokud se nezapojíme, zůstaneme stranou, tak žádný vliv mít nebude, nebudeme. Už jsem zmiňoval, jak ten vliv eh, vyvíjíme, například v rámci eh, závazků eh, ratifikace ze strany Větnamu, například o dodržování úmluvy ILO a zrušení nucené práce. Větnam se zavázal, že přistoupí k ratifikaci úmluvy ILO a konkrétně eh, svobody projevu a tisku v roce 2023. Také přistoupil k přeskumu um, pracovního zákonníku a chce vymítit dětskou práci. Podařilo se toho také dosáhnout díky tomu, že se do problematiky aktivně zapojil Evropský parlament a uh, tento výbor, takže podle mne to dokazuje, že je možné dosáhnout pozitivních výsledků. Dále situace týkající se Číny, to už jsme projednávali. Teď vyjednáváme o investiční dohodě s Čínou a její součástí bude také kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji. Mimo jiné se také zaměřujeme na vymícení nucené práce a důležitým aspektem bude také, budou také naše právní předpisy týkající se povinné hloubkové kontroly. Díky tomu budeme moci přinutit společnosti, aby jasným způsobem dokázali, odkud eh, pochází jejich zboží. Tím pádem budeme moci efektivně zabránit takovýmto výrob, které budeme moci zabránit ehm, přístupu na evropský trh výrobků, které pochází z nucené práce. Máte nějakou navazující otázku? Ano. Myslím si, že do té doby, než bude uzavřena dohoda o eh, korporátní odpovědnosti firem, tady u Větnamu se domnívám, že sice byly stanoveny nějaké závazky, ale v důsledku jsou lidská práva porušována každodenně a stejně tak je tomu u Číny. Jsou to země, se kterými i nadále obchodujeme, investujeme tam, přestože situace je neuspokojivá. Vidím to tak, že jsou tady, tady spochybněny naše hodnoty. A ještě bych měla jednu podobnou otázku. Jde o dětskou práci, vy jste to zmiňoval taková mantra, která se opakuje už od začátku volebního období. Eh, musíme mít nulovou toleranci vůči dětské práci, ale do té doby, než bude přijatá a potom eh, prováděna eh, příslušná legislativa, Nemohli bychom tedy do té doby zakázat dovoz výrobků, které byly vyrobeny dětmi? Děkuji vám. Ano. Souhlasím s tím, co říkáte. Je pravda, že se jedná o oblasti, na kterých budeme muset ještě dále pracovat a budeme muset situaci zlepšit. Ještě jednou ale opakuji, že další zlepšení budeme moci dosáhnout pouze v případě, že se e, do vyjednávání s těmito zeměmi nějak zapojíme. Pokud zůstaneme stranou, pokud u nějakých e, zemí nebudeme vyjednávat, tak žádného zlepšení nedos- nedosáhneme. Obchodní politika je důležitým aspektem a já jsem já se zapojím do práce na tom, aby obchodní politika hrála ještě důležitější úlohu. Například, jak říkáte, musíme bránit eh, dovozu výrobků, které byly vyrobeny dětmi nebo na základě nucených prací. Tyto výrobky se nesmí dostávat na náš trh, ale tady chci říci, že obchod není jediným nástrojem, je to takové obecnější ekonomické i politické zapojení závazek, který si musíme stanovit a obchod tam samozřejmě bude hrát svoji úlohu. Já na tom budu pracovat a budu se snažit zajistit, eh, aby obchodní politika v oblasti eh, dodržování lidských práv působila asertivněji. Eh, neposlední řadě slyš na Lukáš. Děkuji. Um, děkuji, že jste mezi nás přišel. Já se chci zeptat na digitální obchod jako mm, společenství hodnot a největší exportér služeb EU by mělo stanovit standardy mezinárodních pravidel eh, obchodu. A EU by nemělo zůstávat pozadu v nových technologiích. Neměli bychom eh, se řídit, nuceni tedy se řídit pravidly stanovených jinými. Co můžeme od vás očekávat? Eh, chcete, aby se EU stalo globálním lídrem při prodeji digitálních standardů, standardů digitálního obchodu? Bude to multilaterální anebo v dohodách o volném obchodu, jako je to v dohodě s Japonskem. Ano, děkuji za tuto otázku. Dovolte, abych zopakoval, že musíme eh, respektovat naši eh, nařízení respektování osobních dat a eh, ochranu osobních dat a to je um, první bod k těm mezinárodním dohodám. Ano, musíme se angažovat v digitálním obchodě, musíme to dělat v rámci VTO jednání o e-commerce. To jsem řekl na úvod, že to bude prioritou. Potřebujeme digitální obchod, přeshraniční toky dat, která jsou nezbytná pro evropské firmy, především v eh, kontextu digitální agendy EU, kterou předkládáme. Některé klíčové aspekty, jak to vnímáme tedy, když eh, mm, jednáme ve VTAO, že eh, musíme zajistit volný tok dat, že omezení by měla být založena na veřejné bezpečnosti pořádku, ale i legitimní politické cíly, omezení v souladu s mezinárodními závazky a komise bude pokračovat eh, v řešení monitoringu podobných omezení ve třetích zemích a dále tyto diskuse musí být eh, nesmí ohrozit eh, ochranu osobních dat v EU on block. Takto tedy přistupujeme k jednání e-commerce na úrovni VTO. Bilaterálně, ano, bilaterálně máme tedy digitální kapitolu o digitálním obchodu v našich jednáních, jako například Nový Zíland, Aust- Nový Zíland Austrálie, tam to je velmi prominentní nebude to tak eh, tolik o obchodu se zbožím, ale spíše v službách, včetně digitálního obchodu. To je dobrý příklad toho, jak eh, můžeme k tomuto přistupovat bilaterálně. Děkuji. Děkuji. Máte tady nějaký follow-up? Ano, děkuji za odpověď. Já si myslím, že vedle osobních dat, když to ponecháme stranou, jedna se zemí, kde bude spolupráce s digitálním obchodem, bude USA. Jak řekla Uršula Dalen, tak musíme nový, mít nový začátek na obou stranách s našimi přáteli na obou stranách Atlantiku a mm, kanálu La Manche. Musíme být více pozitivní eh, vůči americkým partnerům. Je tady nevyužitý potenciál ve vztazích s EU, příliš mnoho nevyužitý tého potenciálu. Plánuje také o širší a hlubší spolupráci s USA na digitálním obchodě a nových technologií, jako je AI, tedy za hranice různých eh, omezení a sporů jako Boeing. Ano, to je jedna z oblastí spolupráce z USA, kdy mm, předpokládáme nové technologie, digitálně ní služby, umělá inteligence a ze strany komise nyní jsme v kontaktu s americkou vládou v e, myšlence Rady pro obchod a technologii mezi EU a USA, abychom skutečně měli pokročilou spolupráci v této oblasti. Jak víte, je tady určitá i problematická oblast, jak tedy digitální služby zdanit. My pracujeme v rámci kontextu OECD o digitálním zdanění, ale vzhledem k absenci mezinárodní dohod jsme připraveni předložit naše návrhy na úrovni EU, protože ekonomika začíná být více digitální. Digitální Firmy platí jenom třetinu daní ve srovnání s klasickými, konvenčními. Takže to je otázka daňových příjmů členských zemí. To je logické. A pak ehm, je tady, jsou tady otázky, jak zachájit šetření podle článku mm, nula ehm, a jak zajistit, že Eh, se budou angažovat v mezinárodním OECD kontextu digitální denní. Takže je tady ta rada pro obchod a technologii, ale jsou tady současně i některé oblasti, které je určité napětí, které je třeba vyřešit. Děkuji vám a teď se dostáváme ke konci tohoto takového grilování. Eh, pane Dombrovský, dám vám na závěr maximálně eh, pětiminutový, tedy slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení poslanci, a eh, děkuji vám za vaše otázky, vaše komentáře a příležitost eh, popsat vizi Evropské obchodní agendy. Já doufám, že jsem prezent Ehm, prezentoval, takže získám nejenom vaši podporu, ale že také váš ownership a že budu schopen s vámi spolupracovat. Časový harmonogram je jasný, veřejné konzultace, obchodní, revize obchodní politiky 15. 11. Až revidujeme zjištění, vrátíme se k tomuto výboru Budeme o tom jednat, dále vaše názory budou začleněny do sdělení komise, které bude zveřejněno začátkem roku 2021. Tako sdělení e, stanoví směřování obchodní politiky, e, výzvy a příležitosti příštích desetiletí, evropská zelené digitální dekády. Nebude to snadný úkol, ale můžeme k tomu přistupovat s důvěrou díky naší ehm, vlastní síle. Evropa je globálním lídrem v oblasti fair trade. Země a regiony na celém světě vidí Evropu jako spolehlivého partnera proto máme nejlepší síť dohotovolném obchodu na světě a tato síť může generovat ještě více příležitostí pro evropské firmy v příštích letech, především pro malé a střední podniky. To, je tedy, to jsou pevné základy eh, pro naše klimatické, geopolitické priority. Globální vedení Evropy nebylo dosaženo Eh, snahou prosadit naše vlastní názory. Nám se to podařilo při během jednání, když jsme hledali v oblasti společného zájmu s našimi partnery v přímých jednáních. Tak to můžeme eh, hledat koalice pro reformy eh, globálního obchodu. Globální problém vyžadují globální řešení. Tak to můžeme spolupracovat na dosahování pařížských cílů a cílů udržitelného rozvoje. Eh, také můžeme zajistit udržitelné oživení z COVID-19. Eh, vážení poslanci, já se zavazuji, že s vámi budu spolupracovat na obnově našich vztahů a na rozvoji dalších. Musíme revitalizovat transatlantické vztahy, kdy Evropa a USA najdou společný cíl. Budeme Eh, motorem pozitivních globálních změn. Budeme pracovat s Čínou v globálních otázkách a současně mm, hledat, eh, tedy vyrovnávat podmínky mezi námi, posilovat vztahy se sousedy na jihu a na východě a zaměřovat se na sousední kontinent, na Afriku. Musíme posílit naši obranu a uplatňování našich pravidel. Jenom takto naše obchodní politika povede k Evropě, která chrání. Musíme být otevření, ale otevřenost musí jít ruku v ruce s spravedlností. Když to bude nutné, posílíme naši odolnost a strategickou autonomii a to dosáhneme spoluprací. Na závěr, vážení poslanci, chci říci, že toto je velice náročná doba, ale pro mě není nezvyklé být lídrem v nepříznivé době. Byl jsem premiérem Lotyšska, když naše země musela najít plán, jak se dostat z globální finanční krize. Stal jsem se místo předsedou Evropské komise v době, kdy EU e potřebovala, aby jednotná měná trhy lépe fungovaly pro občany. A nyní vás žádám o příležitost vést Evropskou obchodní agendu v době velké nejistoty úzká, v úzké spolupráci s vámi chci mm, vést dynamickou uh, obchodní agendu pro eh, vhodnou pro daný účel. Toto, toho můžeme, uh, toto Evropa potřebuje a můžeme toho společně dosáhnout. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo Dombrovsky. A bez toho, abych nějak anticipoval výsledek schůzky koordinátorů, vám chci osobně poděkovat za odpovědi na otázky, na konkrétní odpovědi. To e, není vždy e, ten případ, takže za to velmi děkuji. Koordinátoři se sejdou v pět hodin k diskusi o slyšení. Tímto uzavírám dnešní slyšení. Děkuji.